Dobré odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Zahajujeme plenární zasedání, které bylo přerušeno 11.12. Zápis a schválené texty z 11.12.2019 jsou k dispozici. Jsou poznámky? Nejsou, tím pádem je zápis považován za schválený. Mám několik oznámení. Po zvolení kolegyně Eileen Smith jako poslankyně do parlamentu Spojeného království parlament bere na vědomí, že příslušná norma, co se týká voleb a zastupování v Evropském parlamentu, jsou obě dvě funkce neslučitelné. A konstatujeme tedy volné křeslo paní kolegyně počínaje 13.12.2019 podle jednacího řádu. Frakce SAD mi sdělila některá rozhodnutí, co se týká úprav relativních nominací jednotlivých komisí a delegací. Tyto rozhodnutí budou součástí zápisu dnešního zasedání, přičemž vstupují v platnost v příslušnou dobu. Výbory Envy a INTA nám poslali tři korigenda, co se týká textu parlamentu podle článku 241 odstavce 4 jednacího řádu. Budou tyto považovány za schválené, pokud do 24 hodin se neobjeví námitka politické frakce příslušného počtu poslanců, kteří by překločili potřebný početní práh. E, tyto korigenda, tato korigenda jsou k dispozici na webu parlamentu, jejich názvy budou součástí zápisu aktuálního zasedání. Výbory ITRE a TRAN eh, se eh, rozhodly vstoupit do meziinstitucionálních vyjednávání před prvním čtením eh, v radě příslušné legislativní normy podle článku 72 jednacího řádu našeho parlamentu. Pozice přijatá parlamentem v prvním čtení, která představuje mandát pro tato vyjednávání, je k dispozici na webové stránce plenárního zasedání a její titul bude zveřejněn v zápisu aktuálního zasedání. Konference předsedů výborů mě informovala, že neobdržela žádné námitky, co se týká doporučení výboru Ekon ve smyslu, že nebudeme proti prováděcímu aktu podle článku 112 odstavce 4 jednacího řádu. Toto doporučení je k dispozici na webových stránkách plenového zasedání. Pokud 24 hodin nebudeme mít od politické frakce nebo potřebného počtu evropských poslanců žádné námitky, bude toto doporučení považováno za eh, odsouhlasené, pakliže se námitky objeví, bude se o něm hlasovat. Podle článku 145 odstavce 2 jednacího řádu jsem obdržel žádost od výboru EMPL, co se týká konzultace Evropského hospodářského sociálního výboru ohledně důstojných minimálních platů napříč no, Evropou. Pakliže do 24 hodin ani žádná frakce, ani příslušný potřebný počet poslanců nepředloží nábytku, námitku bude tento požadavek považován za, za přijatý. Pakliže se námitky objeví, bude se o něm hlasovat. Eh, podpisy aktů podle běžného legislativního procesu. Rád bych vás informoval, že ve středu podle článku 79 jednacího řádu podepíši společně s předsedou rady tři legislativní rady přijaté podle běžného legislativního procesu. Názvy příslušných aktů budou k dispozici v zápisu aktuálního zasedání. A teď se dostáváme k pořadu jednání. Definitivní návrh pořadu jednání schválený konferencí předsedů 11. E, prosince je k dispozici. A teď e, tady máme několik žádostí o změnu. Na základě konzultací s politickými frakcemi bych rád e, předložil parlamentu návrh těchto změn konečného návrhu pořadu jednání, co se týká čtvrtka. Hlasování o prohlášení komise na téma eh, Právní stát na Maltě podle nejnovějších odhalení v souvislosti s vraždou Dafne Caruana Galicia má být posunuto na středu. Tím pádem to znamená, že se přizpůsobí eh, příslušné lhůty, tedy návrhy usnesení pondělí 16. prosince 19 hodin. Pozměňovací návrhy k návrhům usnesením nebo společným návrhům usnesením úterý 17. 12. ve 12 hodin. Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení úterý 17. prosince ve 13 hodin. Oddělená a dílčí hlasování úterý 17. 12. v 19 hodin. Jsou námitky? Nikoliv. Tím pádem je tato změna přijata. Co se týká úterý, frakce Zelených, říká pan předseda, požádala o eh, jednání o osobách s postižením, k čemuž má mít představeno usnesení. Slovo dostane eh, kolegyně Katrin Lagen-Siepen, aby představila tento návrh. Prosím, paní kolegyně. Guten Abend. Dobrá, dobrý večer, pane předsedo. Zítra, zítra se bude hovořit o evropské strategii pro lidi s postižením pro období po roce 2020 a já bych eh, ráda navrhla další usnesení. Je to tedy od výboru, vedoucího i výboru EMPL a bude se o něm hlasovat. A proč o tom tady teď hovořím? Současná strategie pro, pro lidi s postižením se blíží ke svému konci a ještě pořád nemáme žádnou iniciativu z naší strany k té nové strategii. A jelikož život lidí s postižením v mnohých oblastech našeho života je stále diskriminován, tak si myslíme, že ta další strategie musí být ambicioznější a širší. A proto bych byla ráda, kdybychom my jako Evropský parlament předložili naše usnesení ještě předtím, než se bude navrhovat nová strategie, protože si myslím, že všichni lidé s postižením počítají s tím, že my jim vyjádříme podporu. A proto bych vás poprosila, dámy a pánové, abyste toto usnesení podpořili, usnesení, o kterém budeme hlasovat ještě v březnu. Děkuji. Děkujeme vám, paní kolegyně. Paní Langensipen, teď by dostal slovo někdo, kdo je proti, pakliže někdo takový je. Chce si někdo vzít slovo? Nechce. Tím pádem hlasujeme o návrhu zvednutím ruky, kdo je pro návrh paní kolegyně Langensipen. Kdo je proti návrhu? Kdo se zdržel? Je to přijato. Tím pádem rozprava o prohlášení komise k příslušné strategii Evropské unie pro osoby s postižením bude mít příslušné usnesení. A jdeme dál. Stále úterý frakce SAD požádala, aby prohlášení Rady a komise, co se týká výsledků COP25, byly přidány jako druhý bod na dopolední pořad jednání. Slovo má kolegyně Bonafé, aby představila tento návrh. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Včera skončil COP25, přičemž tam je hodně slabý závazek, co se týká eh, stanoviska jednotlivých členských států, jednotlivých zemí obecně. Eh, velice slabá jsou očekávání, chybí konkrétní akce, jak bojovat proti změně klimatu. Chtěla bych připomenout kolegům, že právě minulý týden, minulý, eh, minulou středu, byla zvláštní plenárka k novému zelenému dílu, kde jsme měli zahájit práci na tomto tématu. A i na posledním zasedání zde ve Štrasburku jsme odhlasovali usnesení v tom smyslu, že jsme vyhlásili eh, stav, klimatický stav nouze. Eh, proto si myslím, že je vhodné vyslechnout si analýzu výsledků COP25, abychom věděli, co dělat dál. Děkuji, paní Bonafe. Někdo proti, kdo chce hovořit proti, prosím, paní kolegyně? Děkuji. Pane předsedající, já souhlasím s tím, že by měla proběhnout diskuze ohledně konference COP v Madridu. Ano, bylo to zklamání. Ovšem to, že bychom to přidali na úterní dopolední jednání, milí přátelé socialisté, to je skutečně takové velice jasné, že se poté nebudeme moci věnovat situaci na Maltě. Vzhledem k situaci na Maltě a tomu, co se tam děje v poslední době, potřebujeme čas na tuto rozprávu, čili souhlasím ohledně rozprávy toho smutného výsledku COP25. Ovšem navrhuji, aby jsme to třeba řešili v úterý odpoledne nebo středu odpoledne, protože úterý dopoledne skutečně by nebylo nejvhodnější. Podporujeme vás, ano, chceme, aby to mělo rozsáhlou rozprávu, to, ale zároveň potřebujeme čas na diskuzi ohledně Malty. Děkuji vám mnohokrát, to bylo velice jasné. Eh, takže paní kolegyně není proti, eh, spíše No, no ještě paní Bonafé. Já bych řekla, že EPP je tak trošku mimo mísu. My jsme požádali, aby eh, tato debata byla v úterý ráno, právě protože v úterý ráno máme dost času, abychom o tom diskutovali. V úterý odpoledne tam máme spoustu témat na pořadu jednání. Samozřejmě pro nás není toto problém. Půjde také úterý odpoledne. Důležité je, abychom hovořili o Eh, výsledcích této konference. No dobře, tak pokud souhlasíte, paní Bonafé, budeme tedy hlasovat o tom, zda to bude v úterý odpoledne. Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu v úterý odpoledne? Kdo souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím pádem prohlášení Rady a komise k výsledkům COP25 bude jako bod na pořadu jednání v úterý odpoledne. Děkuji. Středa. Frakce ECR požádala o prohlášení místo, vysoké, vysokého představitele, místo, místo předsedy komise o e, násilném zákroku po nedávných protestech v Iránu. Eh, tato debata má být ukončena usnesením, o kterém se má hlasovat ve čtvrtek. Prosím paní Fotigu, aby představila tuto žádost jménem ECR. Thank you, president. Děkuji za slovo, pane předsedající, milí kolegové, kolegyně. Já bych vás velice ráda poprosila o souhlas, aby tento bod byl na našem pořadu jednání. Vím, že je to takové velice ojedinělé období, nacházíme se před Vánocemi. Ovšem bohužel víme, že asi 1500 lidí bylo zabito v Iránu právě v důsledku nedávných zásahů i přes mnohé problémy um, se snaží opozičníci protestovat, ale zároveň samozřejmě nějakým způsobem poukázat na tuto šílenou situaci, na všechny ty, kteří přišli o život, včetně nezletilých. A já si myslím, že je na čase, abychom vyslali i my jasný signál a podpořili tyto protestující. Jde o otázku života a smrti i pro mnoho lidí, kteří byli zatčeni a kteří trpí v podmínkách nedostatečného bezpečí, proto bych vás velice ráda poprosila, abyste podpořili tento náš bod. Děkuji paní Fotigo. Slovo dostane někdo, kdo by chtěl hovořit proti návrhu. Je někdo takový? Paní Bonafé? Děkuji, pane předsedo. Ano, já nechci vlastně hovořit proti, spíše mám návrh, protože je evidentní, že i naše frakce odsuzuje represe eh, protestujících, ale navrhovali bychom, abychom měli rozpravu s usnesením na příštím plenárním zasedání v lednu, protože toto téma je velice důležité. A zároveň si myslíme, že je žádoucí hovořit obecně o vztazích EU a Iránu protože to souvisí mimo jiné také s tamním jaderným programem a s všeobecným utiskováním lidských práv. Paní Fotigo, slyšela jste, co říkala paní Bonafé, jak se k tomu stavíte, tedy, že by se odložila tato debata s usnesením na lednovou plenárku? And I think... Vážený pane předsedající, osobně, osobně si myslím, a myslím si, že jsem člověkem, který má dlouholeté zkušenosti s protesty proti komunistickému režimu a vím, jak zásadní a důležité je to právě pro ty, kteří trpí, aby náš hlas byl vyslyšen. Já chápu, že většina zde v parlamentu rozhodne a pokud teda většina rozhodne tímto způsobem, že to bude odloženo na lednovou plenárku, tak se nedá nic dělat, ale alespoň bych vás velice ráda požádala, pane předsedající, abychom přišli s určitým uh, sdělením, protože náš hlas je velice důležitý. Dobře, takže eh, paní Fotiga nestáhla svůj návrh, takže hlasujeme. Kdo je pro návrh paní Fotigy? Zvednutím ruky, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím pádem budeme mít prohlášení No, no, no Volíte una verifica? Chcete to ověřit? No, nezlobte se, mně to přišlo jasné. Ale dobře, ověříme. La votazione. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Approvata. Přijato. Tím pádem budeme mít prohlášení místo předsedy vysokého představitele na téma násilný zásah v důsledku nedávných protestů v Iránu bude pátým bodem ve středu odpoledne. A ke, k závěru budeme mít usnesení, o tom se bude hlasovat ve čtvrtek. Termíny jsou následující. Návrhy usnesení úterý 17. ve 12, návrhy k usnesení nebo společným usnesením ve středu 18. ve 12, návrhy ke společným návrhům usnesení ve středu 18. ve 13 a dílčí a oddělená hlasování ve středu 18. v 19 hodin. Tím pádem Máme hotovou tuto část. Pan Fest požádal o slovo. Já bych rád vyjádřil dík Nigelovi Farážovi jako otci Brexitu a vy jste ukázal, že dokonce i antidemokratická instituce jako EU je reformovatelná. Takže děkuji, děkuji Nigele. Jo. Mm... No, podívejte, mně připadá, že já jsem vždy velice vstřícný vůči komukoli, kdo chce hovořit. Stačí, aby chtěli, ale upřímně řečeno, ono tak úplně nejde přihlásit se k jednacímu řádu a pak zahájit diskuci na takovéto téma. Toto není korektní, prosím pěkně. Takže pořad jednání je tímto schválen v definitivní podobě. Eh, jenom bych eh, rád připomněl, že vy máte evidentně takový takový zvláštní přístup k intervencím tohoto typu, zejména pokud pocházejí z této části sálu. Velice často slýcháme ostatní kolegy, kteří zahajují debatu k věcem, které naprosto nesouvisejí eh, a vy je necháte hovořit. Prosím pěkně, zachovejme alespoň minimální rovnováhu. Pane předsedo Zanny, Připomínám vám, připomínám vám, že různí poslanci a poslankyně z různých frakcí byli jak napomínáni, tak sankcionováni. Prostě slovo si neberete, když chcete hovořit k jednacímu řádu, tak si neberete slovo k ničemu jinému. Děkuji vám. Milí kolegové, budeme pokračovat prvním bodem pořadu jednání a jde o vyjádření komise v souvislosti s připomínkou 30. výročí rumunské revoluce, k níž došlo v prosinci roku 1989. Ráda bych upozornila na to, že budeme pokračovat s procedurou Catch DI s modrou kartou a registrací v elektronickém systému. A pokud byste neviděli jak jedna, tak instrukce máte před vchodem do hemicyklu. Tak, milé kolegyně, milí kolegové, pokračujeme v naší rozpravě. A předávám slovo zástupci komise. Takže prosím, máte slovo. Paní komisařko. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Milí kolegové, milé kolegyně, je mi velkou ctí, že zde dnes před vámi stojím, proto abychom si připomněli 30. výročí rumunské revoluce a revolucí v celé Evropské. Ráda bych 16. prosince 1989, to znamená přesně před 30 lety, začala rumunská revoluce v Temešváru. To byl vlastně ten první krok ta první událost návratu Rumuna, Rumunska a Rumunů do Evropy. A to po mnoha desetiletích nucené izolace prostřednictvím rozdělení Evropy železnou oponou. Rumunská revoluce byla poslední v řadě lidových povstání ve střední a východní Evropě. Byla to ale také revoluce, která symbolizovala největší krve proletí. V zimě 1989 Rumuné vyšli na ulici proto, aby bojovali za právní stát, demokracii a svá práva. A tato revoluce a tyto hodnoty jsou stále základem naší společné Evropy, která se snaží od severu k jihu, od západu k východu eh, respektovat základní práva hodnoty, eh, hodnoty právního státu, demokracie a svobody. To jsou zásadní hodnoty pro svobodu v Evropě. Eh, komunistický režim se snažil potlačit toto povstání velkým násilím. A tuto chvíli to vypadá, jako by to bylo opravdu před světelnými eh, lety, že to byla opravdu dávná doba, kdy k této události došlo. Mně samotné bylo 21 let a končila jsem právě vysokou školu a musím říci, že ty horké dny jinak velmi studeného prosince 1989 zůstanou vždy v mé paměti. Nikdy v životě na ně nezapomenu, stejně jako nikdo v mé zemi. Od té doby začalo přechodné období. Tato přechodná doba vlastně kulminovala přístupem Rumunska k Evropské unii. Ale samozřejmě, eh, my musíme udělat všechno pro to, aby lidé nezapomínali na to, jaké to bylo, jaké to bylo, když jsme žili v chudobě a izolaci. A proto je třeba, abychom udělali všechno, abychom udělali všechno proto, aby ty základní hodnoty byly dodržovány i dnes, i v souvislosti nebo ve vztazích s našimi sousedy. Musíme udělat ještě mnoho proto, aby došlo k absolutní konvergenci v Evropské unii musíme udělat všechno pro to, aby pravidla a právního státu byla dodržována. Samozřejmě, že náš stát pokročil, máme opravdu mnoho úspěchů v oblasti digitalizace nových technologií a budeme pokračovat tímto směrem také v následujících letech. Nedávno přijatý Green Deal má také tu ambici chovat se ke všem stejně, aby nikdo nezůstával pozadu. Proto máme také společné systémy, které budou vlastně společným základem pro náš ekonomický život a které zůstanou nebo umožní všem růst a um, rozvíjet se. 70 Rumunů v dnešní době tvrdí, že členství v Evropské unii bylo k jejich prospěchu. A také je to vidět na participaci a účasti lidí v posledních volbách. Dámy a pánové, v prosinci roku 1989 z té doby máme samozřejmě nejasné obrázky a záběry z tehdejších eh, revolučních dnů. To byla doba, kdy se Rumunsko vrátilo zpátky do Evropy. A proto si myslím, že my musíme slavit toto výročí, výročí konce izolace Rumunska a dalších zemí, které se opět vrátily do rodiny Evropy. Děkuji, děkuji paní komisařko. A teď za politické skupiny dvě minuty za EPP. Eh, e Pan Vasesku, prosím, máte slovo. Vă mulțumesc, doamnă președintă já vám mnohokrát děkuji, paní předsedající. Chtěl bych v první řadě poděkovat eh, kolegům, europoslancům a europoslankyním, kteří souhlasili s tím, aby se tento bod vůbec dostal na pořad jednání. Zde, v centru evropské demokracie. Dnes slavíme 30 let od okamžiku, kdy v Temešváru začaly nepokoje, které nakonec vedly k tak významnému výsledku. 16.12.1989 to bylo a poté 17. prosince povolil Čaučesku ozbrojený zásah, kdy se střílelo do lidí. A pak se revoluce rozšířila z Temešváru do jiných měst Rumunska. Do ulic vyšly miliony Rumunů. Brutalita režimu vedla k více než 1142 mrtvým a mnoha dalším zraněným. Sedm Rumunů bylo mučeno. Přes všechna tato čísla může každý z těch milionů lidí říct, že byli u toho, když rumunská armáda střílela na svůj vlastní lid. Přání Rumunů dostat se zpět do Evropy hodnot, z které byli násilím vytrženi, tak tato vůle byla daleko silnější než jejich strach z represí. To byl ten okamžik, kdy Rumuni řekli jasné ne a byli připraveni položit i svůj život za to, aby se zbavili komunismu a v ten okamžik se vrátili zpět do Evropy, která je nyní jejich rodinou. Dnes jsme v Evropské unii, dnes jsme v NATO a já chci zdůraznit, že Evropská unie není pouze mírový projekt Evropy. Evropská unie je také prostředek, který vede k pádu diktatur a k jejich nenavracení se. Děkuji vám. Thank you very much. Now on... Děkuji a teď za sociální demokraty, pan Terheš, minuta a půl, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Revoluce z prosince 1989 skončila s totalitárním komunistickým režimem a v porovnání s dalšími komunistickými zeměmi měla tato revoluce ale mnoho obdětí tisíce lidí přišly o život. A když si vzpomeneme na tehdejší zemřelé, tak je k něm třeba přidat tisíce dalších obětí, eh, které měl totalitární režim, který vznikl v roce 1946. Mnoho z nich eh, se zbraní v ruce bojovali, mnoho z nich bylo uvězněno a ve vězení také zemřelo. Dalších tisí, mnoho tisíc lidí přišlo o život eh, na hranicích ve chvíli, kdy se snažili utéci z toho velkého vězení, kterým bylo Rumunsko, protože řecko-katolická církev se rozhodla postavit eh, komunistickému režimu, byla vlastně eh, také potlačována a i pravoslavní ortodoxní eh, věřící měli stejný osud. A to z toho důvodu, že se rozhodli nesehnout se před komunistickým režimem. A k tomu je třeba ještě přičíst další miliony rumunských rodin, které přišly o živnost živnou půdu, přišli o své domácnosti a neměli z čeho žít si, žíti. Eh, revoluce Eh, z prosince 1989 byla vrcholem eh, odporu a byla symbolem a je symbolem návratu do srdce Evropy. A 30 let poté, 30 let poté si musíme vzpomenout na události z těch dnů a jsme velmi rádi, že v tuto chvíli už všichni Rumuné žijí ve svobodné zemi. Děkuji, děkuji mnohokrát a za dvě Eh, minuty. Pan Čiloš, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. 30 let 30 let to je. 16. prosince roku 1989 to byla ta první jiskra. Ta první jiskra, která iniciovala v Temešváru eh, revoluci. A z malého protestu vzniklo Mm, lidové povstání, kterého se účastnili 100 tisíce lidí. Bukareš, Kluž a další eh, města, to byla města, kde také lidé vyšli na ulici a nikdo se nedělal žádné eh, iluze. Vyšli do ulic a chtěli bojovat za svobodu. Eh, rozhodli se, že půjdou proti diktatuře. Postavili se diktatuře a postavili se opravdu do jednomu z těch nejtvrdších totalitárních totalitních režimů v té době. Byli odvážní a díky jejich odvaze se vrátili k politické pluralitě, demokracii a hodnotám právního státu. A jejich odvaha a statečnost eh, vedla k tomu, že se Rumunsko opět dostala na mapu světa a obyčejní lidé se stali velkými hrdiny, ale mnoho z nich se nikdy nevrátilo domů. Jedna žena jednou vyprávěla, že poté, co 22 prosince šla sama na ulici, eh, tak eh, se setkala vlastně až tři dny poté se svým synem, který měl krvavé ruce od zemřelého přítele. A tento mladý muž se dostal a teprve mrtvý v pytli 26. prosince zpět ke své rodině. Jména těchto hrdinů, kteří zemřeli, jsou dnes na památné tabuli na centrálním náměstí a v, v, u jednoho z těchto jmen naleznete také lísteček syna zesnulého otce, na kterém je napsáno od Otče, miluji tě. A je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli už nikdo nechce, aby v boji za svobodu a demokracii museli umírat opravdoví lidé. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát. A teď ještě za zelené na dvě muty, eh, pan Butikofer na dvě minuty, prosím, máte slovo paní předsedkyně, dámy a pánové. Před těmi, kteří obětovali v rumunské revoluci svůj život před těmi rodinami, které přišly o své příbuzné, před nimi se musíme pouze sklonit. Já si myslím, myslím si, že k této upomínce patří to si uvědomit, že sdílíme společné dědictví a že mezi námi máme spoustu příkladů odvážných, statečných a angažovaných lidí, kteří jsou ochotni nasadit svůj život a angažovat se za demokracii a svobodu. Já si myslím, že tento parlament má tuto chvíli konsensuální stanovisko. Co se týče ale konsenzu najít v tuto chvíli nějaké nové postupy, postupy prostřednictvím níž by se vlastně vypracovávala společná stanoviska týkající se společné historie, společné evropské historie. Ten, kdo hledá pravdu, musí hledat rozmanitost a ten, kdo hledá pravdu, se musí také historii postavit a kdo hledá pravdu, musí jít do domu historie, ale není úkolem Evropského parlamentu rozhodovat rozhodovat prostřednictvím většiny o tom, co bylo či nebylo historickou pravdou. A myslím si, že je úplně jedno, odkud z jakého strany politického spektra to přichází. Myslím si, že je třeba jednat řádným způsobem. A proto prosím vlastní frakci a všechny ostatní frakce, zdali opravdu chceme pokračovat tak jako doposovat, protože existují také jiné způsoby, jak vyjádřit svůj respekt, aniž bychom se museli držet toho dosavadního postupu vypracovávání společných usnesení. Děkuji a za konzervativce v tuto chvíli za na minutu pan Prokačíny. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dnes si připomínáme poslední akt toho zajímavého období, tedy těch, těch hnutí za svobodu, eh, která jsme viděli napříč Evropou na konci 80. let 20. století. Byla to odvaha tisíců mužů a žen, kteří v Rumunsku položili i svůj život proto aby jejich děti mohly žít ve státě, který se konečně zbaví komunistických represí. A proto mi dovolte ocitovat slova jednoho velkého křesťanského rumunského intelektuála Kamlia Demetresku. Neustále musíme žít mimo svou zemi. Na tomto západě, který nechce a nemůže pochopit, že komunistická utopie je už nyní odsouzena dějinami. Není to zázrak, jaký nám slibují a proto dáváme v tolika zemích e, svíčky do oken. Tento zázrak byl však skropený krví v důsledku toho, co se stalo před tolika lety. Ale abychom nehovořili pouze retoricky, eh, ty hodnoty, tehdejší revoluce platí i dnes. Například v souvislosti s mladými lidmi v Hongkongu, kteří dnes v těchto dnech protestují proti komunistickému režimu v Číně za naprostého nezájmu celého světa. I oni jsou hrstkou odvážných lidí, ať už jsou v Bukurešti, nebo na náměstí Nebeského klidu, nebo v Hongkongu. Ti všichni si zaslouží náš respekt. Děkuji vám. Thank you very... Děkuji vám mnohokrát. Na dvě minuty má slovo pan Murešan. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně. 16.12.1989, to znamená na den přesně před 30 lety, vyšly tisíce Rumunů poprvé do ulic. Další desetitisíce je pak následovaly v dalších dnech. Tyto události dnes známe jako rumunskou revoluci a vedly k tomu, že skončila komunistická diktatura v Rumunsku a Rumunsko se vrátilo do Evropy. Prostřednictvím této revoluce se milionům Rumunů umožnilo konečně říkat, co si myslí, číst, co chtějí, a to bylo poprvé po celých desetiletích. Nebo například mohli opět po desetiletích vidět své příbuzné a rodinné příslušníky. Rumunsko, rumunský národ eh, obětí ve dnech revoluce si vydobili nové místo v rámci Evropy. Dnes tato debata by tak měla probíhat eh, právě v duchu připomenutí těch 1142 eh, mrtvých, tedy lidí, kteří položili svůj život na oltář svobody. Ve zbytku východní Evropy probíhaly podobné revoluce míru milovně, ale tady mluvíme o 1142 mrtvých. Byli to lidé, kteří doslova a do písmene bojovali za svou svobodu a za demokracii. Od té doby Rumuni bojují dál bojují e, za to, aby Rumunsko mohlo zaujmout své zasloužené místo v rámci Evropy. Všech 751 europoslanců z 28 členských států EU, my všichni máme povinnost, a je to povinnost, zastupovat hodnoty, za jaké naši rumunští spoluobčané v roce 1989 umírali. Za svobodu, za spravedlnost, za demokracii. Musíme dále bojovat za sjednocování Evropy a za míru milovné soužití všech národů v ní. Děkuji vám. Thank you very much. Now... Děkuji vám mnohokrát. Na minutu pan Benea. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové a vážené kolegyně. V zimě 19, v, v roce 1989 žil Nikita naprosto eh, běžný život. V roce 1990 se chtěl oženit, ale 22. prosince byl zastřelen. A to během rumunské revoluce. Jeho rodina mu říkala odvážný Jirka, odvážný Georg. Byl to výzkumník, eh, bylo mu 29 let, jednoho dne odešel z domova a už se nikdy domů nevrátil. Eh, stalo se to ve, věstě, ve městě Bakau eh, v Rumunsku. Leží na tamním hřbitově a eh, každý rok 22. prosince se jeho matka ptá na tu samou otázku. Kdo zabil mého syna? Oběti té revoluce, ty tisíce lidí, se musí dostat do světla ramp. V Rumunsku je potřeba obnovit právní stát a proto je potřeba si jasně vyříkat, co se přesně stalo. A pachatelé těchto činů musí být pohnáni před spravedlnost. Na to není nikdy pozdě. Děkuji vám. Děkujeme vám. Na dvě minuty má slovo pan Botoš. Thank you, madam chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Od revoluce v Rumunsku uběhlo 30 let. Samozřejmě, že se mnozí snažili udržet se u moci a proto a proto muselo zemřít mnoho tisíc lidí a mnoho desítek a stovek bylo zraněno v průběhu revolučních dnů v zimě roku 1989. V Temešváru přesně před 30 lety začala revoluce a díky odvaze lidí postavit se komunistickému režimu to všechno bylo možné, ale tehdy nikdo nemohl tušit, jak to dopadne. Nikdo nemohl tušit, že komunisté začnou střílet do žen a dětí a přesto začali střílet. On to možná zní teď dramaticky. Lidé zůstali na ulicích pod palbou eh, z pušek. Ano, to bylo v roce 1989, ale lidé, kteří tehdy zůstali na ulici, prostě si dívali na to, jak jim umírají přátelé a mohli možná si někam jinam, ale neučinili tak v mém eh, rodném městě, eh, to bylo druhé město, které povstalo, eh, tak v mém městě také lidé zemřeli a dnes je upomínáme či vzpomínáme na ně. Prosinec 1989 je rokem, který zcela jasně dokazuje, jak jsou lidé silní, když bojují společně. Temešvár a všechna další města, to byla města, které která se spojila a která odstranila totalitární režim v našem státě. Ale nestačí jen vzpomínat. Musíme se také podívat na pravdu, na to, zdali opravdu eh, pravidla právního státu jsou dodržována, protože si ehm, vyžádal právní stát také mnohé oběti či boj za tento právní stát. A my musíme udělat všechno pro to, aby se také zjistilo a vyšetřilo, kdo je zodpovědný za to krve prolití ze zimy 1989, aby naši hrdinové mohli spát v pokoji. Děkuji a teď ještě dvě minuty. Paní Gal, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové. Před 30 lety 15 prosince začala revoluce v Temešváru. Rumuni, Srbové, Maďaři, všichni se postavili návrhu, na základě něhož měl být odstraněn pastor Tökiš. Lidé se postavili před tanky, protože už nechtěli nadále eh, snášet eh, tehdejší komunistický režim s jeho metodami. Už se mu prostě nechtěli. Nechtěli se před ním sklánět lidé se rozhodli bojovat proti eh, devastaci vesnic eh, ze strany Čaučeska. Eh, rozhodli se, že něco udělají a půjdou demonstrovat proti tomuto režimu a tyto hodnoty jsou stejně důležité jak pro Rumuny, tak také pro Maďary a je třeba vzpomenout také na pana faráře Tukéše za to, co dokázal a musíme si vzpomenout, zapomenout eh, na jeho osobu. Je třeba si uvědomit, že lidé bojovali za lidskost a je třeba, aby byli odsouzeni pachatelé tehdejších eh, zločinů. To je velmi důležité, protože jde o historický moment, v rámci něhož se několik národů a národností spojilo v boji proti totalitárnímu režimu. Lidé se spojili, aby podpořili eh, povstání v Temešváru. Hovoříme o společných hodnotách a jako, takových, eh, a jako takové na ně musíme vzpomínat. Děkuji, paní Gal. Eh, eh, budete akceptovat modrou kartu od pana Jordanova, tak pan Jordanové máte slovo. Pan Jordanov, prosím, mluvte. Eh, Vzímám důmata. Please, can you stand up? Můžete se prosím postavit? Vzývám důmata po povod na izkazvanitu. Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal, protože jsem si vyslechl to, co zrovna zaznělo. Rád bych poděkoval kolegyni a rád bych řekl, že musíme vzdát hold všem těm, kteří zemřeli. A to děláme právě dneska. Připomínáme si životy těch, kteří zemřeli. Rád bych vám připomněl, já jsem poslancem z Bulharska, že dva dny předtím před těmi událostmi, o kterých dneska diskutujeme, 14.12. občané v Sofii zablokovali bulharský parlament a požadovali, aby došlo k abolici článku 1 bulharské ústavy, který stanoví to, že bulharská komunistická strana je vedoucí silou v naší zemi. Pokud jde o modrou kartu, pane kolego, tak to musí být otázka. Já jsem zatím neslyšela otázku. Máte otázku na paní Gál? Pokud ano, tak prosím, abyste položil tuto otázku, jinak m, mm, bohužel budeme pokračovat s ostatními řečníky. Takže máte nějakou otázku na paní Gál? Ano, moje otázka je následující. Paní Gál, jste přesvědčená o tom, že Dneska, v době, kdy ještě pořád existují diktátorské režimy, musíme pokračovat v našem úsilí, abychom zabránili krve prolití. Jste přesvědčena o tom, že Evropská unie musí nalézt jiné nástroje v boji proti diktátorským režimu současnosti. Hm, některé z nich ani nejsou tak vzdálené. Děkuji. Prosím, máte 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně, vážený kolego. Stejně jak jsem již právě řekla, tato svoboda je součástí naší evropské identity. A toto povstání v Rumunsku před 30 lety je také společnou evropskou hodnotou a proto jsme také dnes zde a musíme udělat všechno pro to, aby toto bylo i nadále respektováno, abychom na to vzpomínali i do budoucna. Now for a minute. Děkujeme a nyní na 1,5 minuty má slovo pan Liberacký, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko Valán, vítám vás v tomto novém postu. Já nejsem z Rumunska, já jsem z Polska. Před 40 lety v srpnu před 40 lety začala vlastně eroze našeho systému a před 30 lety v červnu byl zahájen pád celého tohoto našeho systému a v podstatě v listopadu potom jsme slavili pád berlínské zdi a byly tam ještě tři země, Rumunsko, eh, Severní Korea a Kuba, které zůstaly věrní režimu v tom době a právě proto podporují toto usnesení, které se hovoří o tom, že musíme prokázat pravdu, že musíme bojovat proti krve prolití, proti eh, násilí tohoto režimu. Ano, mm, byl sice čas na to již reagovat, ovšem jsme si vědomi toho, že Rumunsko mm, prošlo velice dlouhou cestou této doby. A my musíme samozřejmě znát hold obětem a zároveň těm, kteří bojovali v té době a vytvořili stávající úspěch Rumunska a zároveň jsme nesmírně šťastní, že Rumunsko je součástí EU, přejeme vše nejlepší a já bych byl nesmírně rád, aby se Rumunsko stalo co nejrychleji členem šengenského prostoru. Děkuji. Thank you very much. Now for two minutes. Děkuji. A teď na dvě minuty pan Montreanu, prosím. Paní předsedkyně, v tomto roce slavíme výročí, 30. výročí rumunské televize, první revoluce, kterou mohli sledovat miliony lidí také v televizi. V televizi mohli lidé vidět, jakým násilím je toto povstání potlačováno tehdejším režimem. To, k čemu došlo ale tehdy v roce 1989 v Rumunsku, tak to nebylo něco, co se týkalo pouze Rumunů, ale všech, všech Evropanů, kteří již v té době vyjadřovali svou solidaritu a všichni, všichni stáli na straně Rumunů a chtěli zjistit, co se opravdu stalo. A už 30 let, 30 let eh, od toho, této revoluce uběhlo a stále ještě nevíme pravdu. Stále čekáme na to, aby všichni pachatelé, všichni obvinění eh, stanuli před soudem a byli vyšetřeni. Rumunská společnost má v tuto chvíli obavy, že bude muset čekat ještě jednou tolik na to, než je vlastně soudní systém Rumunska bude schopný vše toto prošetřit. A je možné, že rodiny obětí nedostanou nikdy odpověď na to, co potřebují a e, stále se bude hovořit pouze o těch neznámých pachatelích a tím to skončí. Ale je velmi důležité, aby lidé věděli, kdo kdy na rozkaz koho jednal. Dámy a pánové, lidé potřebují pravdu, protože lidé se nevyléčí, eh, nezemřou eh, v klidu, pokud nebudou vědět, kdo stál za těmi hrůznými činy z roku 1989. Někdy se nakonec přijde na to, kdo byl pachatelem, ale někdy to také už bývá příliš pozdě a bylo by velmi dobré, kdyby Zločiny z roku 1989 eh, v Rumunsku byly vyšetřeny. Musí to být něco, na co nebudeme zapomínat. To znamená, že teď musíme udělat všechno pro to, aby pravda byla opravdu zjištěna a vyšetřena. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Budete akceptovat modrou kartu od pana Sokola? Chcete akceptovat modrou kartu? Ano, tak pane Sokole, prosím, máte 30, 30 vteřin na otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Vy jste se ptal, kdo je vinen a kdo je odpovědný za mrtvé během této revoluce. Ano, já tu otázku mohu rozšířit. My víme, co se s Čaušeskem stalo. Znamená to tedy, že pád Čaučeska je pád daného režimu? Protože eh, komunističtí úředníci a funkcionáři zůstali, že ano, na univerzitách, na úřadech. Oni byli také zodpovědní za e, ty zločiny, ale nebyli odsouzeni. Jsou tam ti lidé stále? Je to stále problém pro Rumunsko? Děkuji, pane Montránu, máte 30 sekund na odpověď. Děkuji. Bohužel se o této revoluci v Rumunsku stále nezná plná pravda. Máme usnesení Evropského soudního dvora pro lidská práva, kde se požaduje, aby byla pravda zjištěna a aby e, viníci byli pohnáni před spravedlnost. Aby jak si rumunský lid dosáhl zadosti učnění, řekněme. Já jsem ve svém projevu už řekl, že eh, Rumunsko muselo hodně trpět právě proto, že viníci stále nejsou známí. A část těch lidí, kteří eh, způsobili to, co pak vedlo k té revoluci, stále zastává ty stejné úřady jako kdysi. Děkuji. Na minutu má slovo paní Avram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 takovémto režimu, eh, mohu říci, že není nic důležitého, než žít ve svobodné zemi. A musím říct, ale velmi často je ten rozdíl mezi těmi dvěma režimy opravdu velmi křehký, protože tady hovoříme o obětech, které zemřely eh, kulkou eh, ze zbraně. A teď je velmi důležité podívat se na to, kdo vlastně za těmito zločiny stojí. Ano, je důležité, aby abychom věděli, k čemu došlo v roce 1989 a musíme hovořit ale velmi jasně. A to z toho důvodu, abychom mohli pomoci těm lidem, na které dnes vzpomínáme. Je třeba se také podívat eh, nebo velmi obezřetně vlastně sledovat všechny náznaky novodobých eh, diktatur a podívat se také na jakým způsobem se dnes eh, manipuluje s lidmi a s informacemi prvními signály je to, eh, že, si, eh, že vlastně dojde k tomu, že si lidé najednou začnou bát vyjadřovat svůj politický názor. Lidé začínají mezi sebou eh, bojovat, názorově bojovat. Ano, pravda je velmi důležitou, to je pravda, ale je třeba si také všímat signálů nastupujících nových diktatur. Děkuji, děkuji mnohokrát a teď na dvě minuty pan Vince. Paní předsedkyně, eh, Paní komisařko, před 30 lety, když začaly padat komunistické režimy ve střední a východní Evropě, Nikolaj Čaučesku byl stále poměrně důležitý osobou. A v tomto kontextu vlastně se objevila ta první jiskra toho lidového post povstání v osobě eh, faráře Tukiše, který se negativně vyjádřil k novým plánům komunistického režimu a postavil se za svobodu a práva rumunských občanů. A proto v tuto chvíli samozřejmě se ptáme, proč vlastně byla této osobnosti odebrána vlastně cena nebo to uznání eh, protože vlastně on byl zcela zásadní osobou tohoto lidového povstání. A kromě toho je třeba opravdu zdůraznit, že za tehdejší hrůzné činy nebyla odsouzena jedna jediná osoba. Bývalí eh, kolaboranti mají stále přístup k dokumentům tehdejší komunistické zprávy a stále nebyl dokončen procent proces restituce. Více jak 1100 lidí zemřelo v tehdejších dnech. Ano, to je pravda, to je velmi důležité, ale nesmíme ztratit už ani minutu a musíme přivést před soud všechny obviněné z tehdejších eh, zločinů musíme být dost odvážní na to, abychom zpracovali svou vlastní minulost, proto abychom mohli pokračovat do společné budoucnosti. Děkuji a teď na jednu minutu pan Čuhodáru, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dnes si připomínáme revoluci v Rumunsku, hovoříme o odvaze Rumunů, tváří v tvář komunistickému režimu, tváří v tvář diktatuře. Byli to lidé, kteří chtěli bojovat proti chudobě, proti eh, hladu. Žili jsme v neuvěřitelných podmínkách. Měli jsme eh, manifest eh, v Jášu, to byl začátek rumunské revoluce, když pak milice a sekuritáté vyprovokovali to krve prolití, Kdyby k tomu nedošlo, asi by dnes bylo lépe. Má dcera byla tehdy velice mladá, tím pádem mohla vyrůst ve svobodné Evropě. My si všichni přejeme, aby padly veškeré takovéto zdi. A zejména dnes, když si připomínáme tuto revoluci, tak si myslím, že bychom měli Rumunsko ocenit a měli bychom dále přispívat k tomu, aby vše pozitivní pro nás se stalo realitou. Tedy dnes, 30 let poté, musíme eh, si připomínat to, že si zasloužíme být v šengenském prostoru mimo jiné. Děkuji vám mnohokrát. Na minutu a půl paní Grapíny, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, paní komisařko, kolegové a kolegyně. Já jsem přímo z Temešváru. Přesně před 30 lety jsem byla v ulicích. a bojovala jsem za pravdu. Musíme pochopit, že revoluce nesmí patřit několika málo lidem nebo skupinkám lidí, patří všem. V, Temeš, v Temešváru byla zapálena ona pomyslná pochodeň, kterou jsme tehdy měli také na transparentech. Dnes Temešvár, zítra celá zem. A to vedlo k tomu, že lidi ze všech koutů Rumunska vyšli do, do ulic. V Bukurešti nevěděli, co se v Temešváru děje. Ale když už si dnes eh, připomínáme tuto událost, tak prosím nezapomínejme na tisíce mrtvých a zraněných obyvatel Temešváru, kteří padli úplně jako první, kteří byli v ulicích bez jakékoliv ochrany proti těm kulkám. Eh, vojáci tam přišli je zkrátka dobře postřílet. A myslím si, že je naší povinností a i povinností evropských institucí respektovat rumunský lid, rumunský národ. My jsme evropští, naše místo je v Evropské unii a z respektu bych si tedy dovolila po 30 letech požadovat od Rady a komise, aby respektovali práva rumunského lidu a aby nám vrátili naši sebedůvěru a aby byli tak solidární vůči nám, jako my jsme tehdy byli vůči zbytku Evropy. Děkuji a teď v rámci Catch the Eye eh, dostanou slovo ti kolegové, kteří zatím nehovořili. Na minutu má slovo pan Tomáč. Děkuji, paní předsedkyně. Před 30 lety. Před 30 lety miliony Rumunů vyšli na ulici a potlačili svůj vlastní strach a vyžádali si, aby zločinný diktátorský režim skončil. 12 milionů výstřelů proti těm, kteří křičeli svobodo, milujeme tě, svobodo, za tebe zemřeme. Lidé, kteří tehdy byli na ulici, vyjadřovali svou, svou touhu po svobodě. A díky tomu se také Rumunsko dostalo na cestu k demokracii, k Evropské unii. Evrop, Rumunsko se tehdy postavilo zády komunistickému režimu. A děkuji, dámy a pánové, že dnes jsme si rozhodli, že uctíme hrdiny, kteří pro nás nikdy nezemřou. Děkuji. Děkuji, děkuji. Pan Hajšel, prosím na jednu minutu. Paní předsedající. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Před 30 lety vypuklo velké lidové povstání v Rumunsku a Rumunsko se zbavilo diktatury a totalitárního komunistického režimu soudruha Čaučuska. Musíme říci, že Rumunsko od té doby ušlo dlouhou cestu. Ta cesta nebyla jednoduchá, Rumunsko má méně obyvatel a podobně jako Česko a Slovensko tak eh, Rumunsko stále nemá stejnou kvalitu života jako eh, v Německo. Samozřejmě, že těch slabin současných eh, systémů existuje ještě mnoho a musíme udělat všechno pro to, abychom společně s Evropskou unii odstranili tyto slabé stránky i prostřednictvím nástrojů, které jsou k dispozici. Musíme posilovat právní stát a proto musíme využívat všechny zákonné nástroje pro to, abychom hodnotili a spravedlivě hodnotili situaci v oblasti lidských práv, dotržování právního státu a také dodržování práv eh, menšin ve všech státech a stejným způsobem. Všichni stále děláme chyby, někdo více, někdo méně. Děkuji mnohokrát. Děkuji, a paní Daly na jednu minutu, prosím. Thank you. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem vedla studentské hnutí před 30 lety v Irsku a byla jsem inspirována hrdinstvím rumunských studentů, pracovníků. Já jsem navštívila Bukureš, Timišvára a strávila jsem tam více než měsíc společně s těmito lidmi v tomto revolučním období a byl to jeden z nejúžasnějších zážitků mého mládí. Byla jsem schopná vidět na vlastní oči to, jak padl brutálně totalitní režim Čaučesku a viděla jsem, jakým způsobem se tento člověk obohacoval na úkor svých lidí, měl šílený aparát tajné policie, který mu pomáhal a já musím říci, že to bylo úžasné vidět, jak tento systém selhal, jak lidé věřili v demokracii, v lepší budoucnost a stabilnější ekonomickou situaci. Samozřejmě, že musíme ale být i upřímní, protože k čemu došlo, co získali. Hmm, v podstatě podobnou elitu v jiném šatu, neoliberální elitu. A mnoho lidí bohužel pořád trpí. Proto musíme se ptát, proč mají největší, druhou největší diasporu ve světě, hmm, pět milionů lidí hned po Syrii mnoho korupce, proti které musíme bojovat a právě proto jsem nadále solidární s místními lidmi. Revoluce ještě neskončila. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Na minutu má slovo pan Winkler. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Revoluce začala před 30 lety v Temešváru, kdy se Rumuni sešli před eh, jedním místním kostelem, aby ochránili eh, pastora Tökeše a jeho rodinu. Ta solidarita šla až tak daleko, že vlastně od té doby jsme nic podobného v Rumunsku neviděli. I nadále bojujeme za společenství, kde se vzájemně chráníme. Naše strana bojuje za to, abychom ty hodnoty, které jsme si vybojovali před 30 lety, nestratili. Bojujeme za to v celé Evropě i zde ve Štrasburku. Vždy je potřeba najít vyníky, a obětem učinit zadost. Děkuji vám mnohokrát. Na minutu má slovo paní Ward. Uh, sorry, Madam President. Já se omlouvám, ale vidím, paní předsedkyně, že eh, kolegyně chce požádat o modrou kartu, tak možná by vystoupila přede mnou. No, we will not allow... Ne, nedovolíme modré karty v průběhu části eye, takže prosím. Máte slovo, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuji severozápadní Anglii, my tam máme velikou rumunskou populaci, už se s nimi spolupracuji a jsem velice ráda, že mnoho z nich považuji za své přátelé. Jsou to sestry, lékaři, umělci, podnikatelé. Mnoho z nich si pamatuje na rumunskou revoluci a na mm, šílený, krutý diktátorský režim. Nejenom, že Rumuné jsou svobodní ve své zemi, ale od roku 2007 jsou zároveň členem Evropské unie. Ale Brexit bohužel představuje obrovskou obrovský strach pro rumunskou diasporu ve Velké Británii, kde velice často jsou předmětem rasistických útoků v roce 2016 v červnu skupina rumunských dětí, které se hrají na ulici v Manchesteru, byly, museli se vrátit domů, protože rodiče se báli o jejich bezpečí v tomto mm, čím dál tím více nenávistném prostředí. A tyto děti, podle mého názoru, nemají možnost se nadále hrát na ulicích s ostatními dětmi. A to je skutečně velice smutná stránka Brexitu, že lidé, kteří trpěli v totalitním režimu, bohužel se cítí nepří, nepřijímání ve svém adoptivním domově. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní již dáváme slovo paní komisařce Valéan. prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, já už skutečně nemám co dodat v tomto okamžiku, pouze, že bych vám ráda poděkovala za to, že jste uh, navrhli tuto rozpravu na pořad jednání, že jste ji podpořili a přeji vám hodně úspěchu při předložení rezoluce k tomuto tématu ve čtvrtek pro Rumuny, pro ti z nás, um, kteří pracujeme v Evropské unii pro dobro našeho lidu, je zde veliká odpovědnost do budoucna, protože si neseme sebou naděje těch lidí, kteří vyšli do ulic v roce 1989 a věřili v lepší život a lepší budoucnost v Evropě. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme, tím jsme ukončili rozprávu k tomuto tématu a hlasovat budeme ve čtvrtek. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním pořadu jednání. Je to společná rozprava, která se týká podvodů v oblasti DPH a poskytovatelů platebních služeb. Je to zpráva paní kolegyně Pereira požadavky na poskytovatele platebních služeb a Rovněž zpráva kolegyně Pereira ohledně opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH. Ráda bych vám připomněla, že můžete požádat o vystoupení v rámci části Catch the Eye i modré karty, standardním způsobem i elektronicky. Instrukce máte k dispozici i u vstupu do našeho sálu. A nyní má slovo paní zpravodajka Pereira na 4 minuty, prosím. Muito obrigada, senhora presidente. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Naše společnosti, naše ekonomiky jsou čím dál tím více digitalizovány, což znamená příležitosti pro nás všechny, pro občany, pro podniky, znamená to nové produkty, lepší služby, Eh, řešení v reálném čase, ale zároveň to znamená sofistikovanější způsob, jak eh, uniknout placení daní. A my musíme reagovat na potřeby do budoucna rychle a velice inteligentně. Co budeme dělat v této éře inovací? DPH podvody samozřejmě a DPH příjmy jsou velice důležité pro státní kasy, pro EU, jsou to naše důležité příjmy, proto potřebuje konvergenci, harmonizaci pravidel v oblasti DPH, což bude znamenat integrovanější vnitřní trh a zároveň svobodný volný pohyb eh, produktu a služeb na základě férových pravidel. Proto musíme bojovat proti DPH podvodům a úniku DPH v celé Evropské unii. Toto bude zásadní fáze mm, budování demokratických institucí i v očích našich občanů. Poskytovatelé služeb budou muset informovat o platbách DPH v rámci celého řetězce. Je zde důležitá důvěra. Já vím, že většina těchto subjektů jsou důvěryhodné subjekty, plní své povinnosti a závazky. Ovšem víme bohužel, že úniky DPH představují asi 137,5 miliardy eur v roce 2017, co znamená 200 7 eur na občana, což představuje asi 5 miliard eur ročně. To je v podstatě vlastně to, co představuje celý elektronický obchod pro Portugalsko v celém roce. No a naše zpráva poukazuje jasně, že Evropský parlament chce bojovat proti tomuto nešváru. Chceme mít centralizovaný elektronický systém ohledně platebních informací. Posílili jsme požadavky v této oblasti, pokud je o schromažďování a eh, Um, a ukládání dat. Chceme být ambicioznější v boji proti DPH podvodům. A nyní dovolte, abych zdůraznila některé zásadní aspekty, které jsou součástí naší zprávy. Jednak je to delší čas ukládání dat, povinnost tohoto charakteru, tak aby eh, jednotlivé úřady mohly ověřit tato data a dále jsou to minimální hodnoty, které spustí Eh, signály ohledně jednotlivých transakcí a možnost a potřebu jejich kontroly. No a zároveň zde máme konkrétní eh, odkaz na EDPS, tak aby nedošlo k žádnému porušování soukromí, pokud jde o používání soukromých dat ze strany úřadů. Zároveň eh, chceme samozřejmě, aby se využívaly informační technologie, zjednodušily se tyto postupy pro naše občany i pro podniky. To, o čem zde jednáme, milí kolegové a kolegyně, je vlastně otázka spravedlivého přístupu, spravedlnosti. My chceme zajistit, aby všichni platili férové částky bez ohledu na to, kde pracují, kde žijí, jaká je úroveň digitalizace, protože finanční sféra se mění každým dnem, to, jakým způsobem žijeme, platíme za služby, děláme naše podnikatelské aktivity, provádíme mm, naše podnikatelské aktivity a tak dále. To znamená, že musíme reagovat na digitalizaci celého světa. Podvody neznají hranic a lepší spolupráce mezi evropskými úřady a národními orgány, to je právě odpověď na tyto problémy. Chceme eh, eh, zajistit spravedlivější zdaňování, rovné, prac, rovné podmínky eh, mezi těmi, kteří eh, samozřejmě se snaží bojovat za spravedlivé daňové systémy v jednotlivých zemích. Děkujeme a nyní vystoupí komisař Gentiloni. Prosím, máte slovo za Evropskou komisi. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Jsem velice hrdý na to, že mohu předstoupit poprvé před tuto sněmovnu jakožto komisař pro hospodářství. Těším se na velice významnou práci, která před námi leží, přičemž boj proti daňovým podvodům je velice vysoko na našem žebříčku priorit. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Pereira a všem poslancům ve výboru Ekon za excelentní práci u obou těchto návrhů, o kterých tady hovoříme. Podvody v oblasti DPH jsou vážný problém, který ovlivňuje všechny členské státy a všechny naše občany. Je velice důležité, aby opatření proti těmto podvodům byly předmět, byla předmětem demokratické rozpravy zde v plénu. Aktuální návrh by měl být přeskoumán v souladu s balíčkem pro DPH a elektronické obchodování, přijatý v prosi, radou v prosinci 2017 a vstoupí v platnost v lednu 2021. Tento návrh dává daňovým úřadům e, velice silný nástroj, který jim umožní detekovat a bojovat proti podvodům v oblasti DPH, v oblasti elektronického obchodování. Kroky na evropské úrovni jsou zde naprosto potřebné. V roce 2015, jak připomněla paní zpravodajka, to bylo 5 miliard euro na DPH, a to pouze v oblasti dovozu zboží. Podobná čísla vidíme v oblasti služeb například. Tento problém eh, s velkou pravděpodobností do budoucna poroste vzhledem k tomu, jak bude narůstat podíl elektronického obchodu v Evropě. Komise navrhuje vytvořit závazke, závazek pro poskytovatele platebních služeb zřízených v Evropské unii, aby ti to předávali údaje o příjemcích přeshraničních platebních transakcí, které provádějí. Tento závazek byl navržen tak, aby omezil administrativní zátěž a v tomto ohledu jsou požadované informace již teď k dispozici a používány poskytovateli služeb, platebních služeb v rámci zpracování transakcí. I když tento návrh představuje velký krok vpřed proti, eh, v oblasti boje proti podvodům DPH, stále toho máme na pořadu jednání ještě mnoho. Letošní studie komise o propasti v oblasti DPH ukazuje, že členské státy průměrně přicházejí o 137 miliard euro, to tedy bylo v roce 2017, přičemž tato čísla jsou i tak eh, evidentně příliš vysoká. Z tohoto důvodu hodlám z boje proti podvodům v oblasti daní učinit hlavní prioritu mého mandátu. Samozřejmě boj proti daňovým podvodům jde ruku v ruce se zlepšením dodržování pravidel v oblasti daní. A proto oba tyto kroky budou součástí nového akčního plánu, který předložím v příštím roce. Evropské firmy musí mít možnost přistupovat na evropský trh bez omezení a bez nekalé konkurence ze strany těch, kteří pravidla nedodržují. Evropští občané musí mít možnost legálně přistupovat k celosvětovému trhu a požívat jeho výhod, včetně distribuce vybraných příjmů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Jménem frakce EPP má slovo pan místopředseda od Karas. Prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, každý rok hovoříme o 137,5 miliardách nebo vlastně penězích, o které přicházíme v oblasti DPH. Přeshraniční DPH podvody na 50 miliard, eh, vlastně podvody v oblasti online a 90 obchodů, které vlastně eh, odehrávají i Eh, s pomocí prostředníka. Tak eh, to vše mě vede k tomu, že opravdu vítám to, co eh, bylo řečeno ze strany komise a děkuji také za to, co říkala kolegyně Pereira, protože to představuje vše velmi důležitý krok na naší cestě ke společné oblasti evropského DPH. A toto DPH a pravidla, kterými si řídí, bude také něco, co bude platit i v online světě. My opravdu velmi rychle potřebujeme systém, který nebude vyznačován eh, velkým mm, počtem mezer a nedodržováním pravidel. Potřebujeme udělat všechno pro to, aby ty neakceptovatelné praktiky eh, byly zakázány. Musíme udělat všechno pro to, aby 8. listopadu kdy se bude, nebo kdy se hovořilo o mm, nových daňových podmínkách a vlastně nebyly e, schváleny nástroje, které měly vést k potlačování těchto daňových podvodů, tak abychom udělali něco pro to, aby spolupráce mezi daňovými úřady, finančními úřady byla daleko úzší, aby všichni poskytovatelé platebních služeb se řídili společnými pravidly, aby všichni měli přístup ke informacím, informacím, které jsou velmi důležité pro bod s, dan, s daňovými podvody, aby existoval centrální informační systém, eh, který bude v sobě mít všechny údaje týkající se přeshraničních plateb. Děkuji, děkuji mnohokrát a teď za SAD pan Molnár, prosím. Paní předsedkyně, Jeden z nejdůležitějších úkolů Evropské unie je sociální spravedlnost. Sociální spravedlnost, kterou musíme zaručit všem našim občanům. Jedna část eh, této sociální spravedlnosti je také rovné zdaňování v rámci EU. Ale i my jako poslanci Evropského parlamentu musíme udělat všechno pro to, aby ty daňové úniky, aby k ním nedocházelo, aby neexistoval v systému výběru daní Eh, aby tam neexistovalo tolik mezer, aby došlo k rovnému vybírání eh, daní z přeshraničních aktivit. Já jsem ze země, kde je výše DPH v podstatě prakticky nejvyšší. 27% DPH máme v Maďarsku a Evropská unie se na nás velmi často dívá se zájmem a to také v souvislosti s tím, kam vlastně ty peníze z DPH plynou. Hovoříme tady o 137 miliardech eur jako škodě a víme, že toto všechno vlastně je propojeno také s vysokými riziky. Vše, co se týká sociálního zabezpečení, zdravotní péče, sociálního bydlení, to jsou všechno které jsou zcela, věci, které jsou zcela zásadní pro sounáležitost a spolužití občanů v Evropské unii. Daňové podvody a dokumenty, eh, které potřebujeme eh, k tomu, abychom proti těmto podvodům bojovali. To vše máme k dispozici, máme to teď před sebou na stole a musíme udělat všechno pro to, aby daně neplatili pouze rodinné eh, podniky nebo zaměstnanci, ale musíme udělat všechno pro to, aby všichni daně platili. Nikdo nesmí daňový systém zneužívat a právě proto potřebujeme zajistit, aby naše příslušné finanční a daňové úřady spolu spolupracovali, aby docházelo k intenzivní výměně informací, tak, abychom mohli společně intenzivně bojovat proti eh, daňovým podvodům v oblasti DPH eh, při přeshraničním obchodu. A já jsem velmi rád, že paní kolegyně s tímto návrhem přišla. Děkujeme. A nyní za Renew má slovo na tři minuty pan Kovařík. Děkuji za slovo, paní místo předsedkyně, vážený pane komisaři. Nejprve bych rád uvítal váš závazek, o kterém jste se zmínil, to, aby podvody v oblasti DPH skutečně byly jednou z vašich priorit a myslím, že i náš parlament vás v tom podpoří. Zmínil jste se o únici v oblasti DPH, o tom, že pomalu se zmenšují tyto úniky, ovšem na základě odhadu komise to bude asi 130 miliard v roce 20, za rok 2018, což je skutečně velice vysoké číslo. Ostatní předřečníci se o tom již zmínili, že jsou zde i karuselové obchody, kde kriminálnici zneužívají přeshraniční obchodní systémy, což znamená ztráty asi 50 miliard eur ročně pro národní daňové úřady. Legislativa, o které v současné době eh, diskutujeme, by měla zredukovat drasticky právě tyto ztráty v oblasti DPH podvodu, protože tyto ztráty mají dopad nejenom na naše mlády, ale samozřejmě na celý ekonomický řetězec a mají nesmírně negativní dopad na většinu našich legitimních podniků, především malé a středně velké podniky v EU. Právě proto podporuji plně to, že musíme reagovat na nedostatky těchto eh, režimů DPH v Evropě. Evropský parlament zúraznuje důležitost legislativy, která by měla odpovídat modernímu věku musíme monitorovat neustálým způsobem to, aby naše pravidla skutečně odpovídala svým účelům a dosáhli jsme cíle zvýšení efektivity výběru DPH, daně a boje proti těmto podvodům. Nesmíme zapomínat na čas a peníze, které to stojí především menší podniky, pokud jde o reportování ohledně informací DPH jednotlivým úřadům. A právě proto pro naši politickou frakci je důležité, aby nová pravidla neznamenala nějakou další administrativní zátěž, která by bránila malým podnikům v růstu, především v přeshraničním obchodování v rámci jednotného trhu. Milí kolegové, milé kolegyně, evropská legislativa v této oblasti musí být zaměřena do budoucna budoucna. Musí se jasně zaměřit na to, že bude aplikována tak, jak se budou rozvíjet a implementovat i nové business modely. Proto vítám to, že Evropský parlament poukazuje především na digitální oblast, protože Eh, komerční prostředí se stává čím dál tím více mm, digitálním prostředím. Proto bych byl rád, aby se zvážily i možnosti umělé inteligence a řešení v této oblasti pro boj proti podvodům. Především si myslím, že umělá inteligence by mohla například vytvářet mm, mm, rizikové modely, které by identifikovaly, pomohly identifikovat anomálie tohoto systému. Tímto způsobem by se minimalizoval čas, který potřebují úředníci na přípravu těchto informací. A tím, že zvýšíme účinnost, může můžeme bojovat i proti karuselovým podvodům efektivnějším způsobem. Na závěr bych rád poděkoval paní zpravodajce i všem kolegům za spolupráci na těchto dvou zprávách. Připravili jsme dvě zprávy, které odráží priority Evropského parlamentu, především pokud je o administrativní spolupráci a poskytovatele platebních služeb. Toto jsou správné kroky v oblasti výběru daní, posílení přeshraniční spolupráce a zároveň boj proti daňovým podvodům. Děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji vám mnohokrát. Jménem Zelených má slovo na minutu pan Urtasun. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Tato opatření byla velmi důležitá, protože online daňové pod, eh, podvody Eh, nás stojí více jak 50 miliard eh, ročně a bude se to zvyšovat, proto proti tomu musíme bojovat. Musíme zajistit, že daňové úřady budou lépe spolupracovat. To je zcela zásadní ve chvíli, kdy hovoříme o našem společném vnitřním trhu. To znamená, potřebujeme dostatečně, eh, dostatečně personálně silné úřady, což v tuto chvíli bohužel není všude skutečností. To znamená, potřebujeme nové reformy, které na vlastně obnoví nebo zemění pravidla v oblasti DPH a to, na co se musíme podívat, je výjimka v oblasti DPH pro letecký průmysl. Není možné, aby letecký průmysl nepodléhal pravidlům DPH, zatímco všechny ostatní průmyslová, průmyslové sektory, průmyslová odvětví DPH platí. Takže to je velmi důležité i s ohledem na selhání COP25 v Paříži. Děkuji. Děkuji a teď za identitu a demokracii pan Beck, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, eh, podvody v oblasti DPH jsou skutečně problémem. Ale komise nám předkládá pouze zdánlivá řešení. Jsou to receptury na vyšší dohodu a zvyšování, eh, vyšší dohled a zvyšování daní. A ta opatření budou stát eh, jen o něco méně než očekávaný přínos eh, z vybraného DPH. V podstatě to bude znamenat eh, na občana příjem pouze nějakých 250 euro za rok. EU má nejvyšší spotřební daně na světě. Průměrně platí eh, evropští občané víc než dvakrát tolik, co jiní někde jinde. V porovnání s Japonskem nebo s Kanadou platíme dokonce tři až čtyřikrát víc. Dokonce i u eh, daní z příjmu a sociálních výdajů jsme na špici. Nikde nemá stát ruce tak hluboko v kapsách daňových poplatníků jako v Evropě. Proto bychom třeba očekávali eh, luxusní zacházení s občany od kolébky až do hrobu, nejlepší školky, nemocnice, školy, nejvyšší důchody a tak dále, ale ve skutečnosti důchody klesají, reálné platy se snižují, zvyšuje se zadlužení a ekonomika stagnuje. Proč? Evropská unie a její vlády by konečně měly začít být upřímné. Potřebují stále víc peněz, aby podporovali své multikulturní LGBT a světozáchrané fantazie. Proto chce EU zrušit jednomyslnost v otázce daní. Chce více dohledu a mocnější státní zástupce. EU chce nové a vyšší daně, chce méně demokracie. Eh, občané ale chtějí pravý opak. Now on behalf... Děkujeme. A nyní za EKR 1,5 minuty pan Jurica. Dobrý večer, děkuji za slovo. Podvody DPH patří nepochybně k těm největším podvodům v Evropské unii. Podle odhadu Evropské komise se jedná o 137 a půl miliardy eur ročně, což je skutečně astronomická částka. Nejenom, že nám tyto peníze chybí ve zdravotnictví a ve školství, ale daně poté musí platit více ti nejpoctivější z nás. Proto si myslím, že je dobře, že Evropská unie se snaží jednat. Ovšem není pravdou, že jde o celoevropský problém. Když se podíváme na tento graf, který mám k dispozici, tak zde vidíme právě tu daňovou propas ve výběru DPH jednotlivých členských zemí. Na nejlepším konci vidíme například v Lucemburku nebo na Kypru. Tato propas není ani jednoprocentní. Na nejhorším čase tohoto seznamu je vyšší 30 což znamená více než padesátinásobek této částky. Proto bych rád vyzval Evropskou komisi, aby v takových situacích prováděla analýzy, kvalitní analýzy, založené na objektivních datech, jež by nám umožnili rozhodnout se pečlivě, řádně na základě faktů a ne na základě pouze nějakých emocí či názorů. A poté bychom mohli šířit osvědčenou praxi do dalších zemí. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní za GUE NGL vystoupí na dvě minuty místo předseda Papadimulis. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane komisaři Gentiloni, rád bych vás eh, přivítal u nás v Evropském parlamentu. Je to vaše první návštěva ve vaší funkci. Jistě víte, že zde hovoříme o obrovských daňových únicích, daňových podvodech. A proto my, Evropský parlament, očekáváme od Evropské komise, že bude efektivnější, že zvýší své úsilí v boji proti tomuto rozsáhlému podvodu v oblasti DPA. Ty částky jsou šílené. 137 miliard eur ročně a to je částka, kterou vypočítala eh, Evropská komise. Tyto podvody v oblasti DPH poté dopadají na bedra našich eh, poctivých občanů, kteří platí daně a vede to k, k ohrožení sociálního státu a zároveň podkopávání rovných pravidel pro naše podniky, protože vidíme, že poté samozřejmě eh, postihujeme ty, kteří poctivě platí daně. Proto potřebujeme více spolupráce na evropské úrovni, účinnější um, úřady, které budou kontrolovat výběr daní a samozřejmě um, přísnější sankce. Více a lepší Evropu. V tomto ohledu potřebujeme legislativu, potřebujeme regulace, potřebujeme pravidla, potřebujeme tomu věnovat finanční prostředky No, já bych rád poukázal na to, že zde rada absentuje na této rozpravě. Komise nám slibuje to či ono a na, <laughs> jednou vidíme, že rada u této rozpravy není přítomna. Já vím, že eh, pokud jde o návrhy víceletého finančního rámce, rada navrhla zredukovat finanční prostředky o 40 v této oblasti, než to, co jsme měli, a o 20 menší jsou tyto finanční prostředky než eh, v předchozím víceletém rámci. To skutečně to je spíše legrace. Potřebujeme více konkrétních kroků. Děkuji. Děkujeme a za nezařazené na 1,5 minuty pan Overgaard Nielsen, prosím. Any decision about VAT Jakékoliv rozhodnutí ohledně DPH ovlivní dohodu o volném obchodu mezi EU a Spojeným královstvím. Minulý čtvrtek hlasovali Britové obrovským způsobem pro Brexit a hlasovali pro eh, dohodu o volném obchodu kanadského střihu s Evropskou unii. Empaticky také hlasovali proti setrvání v, eh, v celní unii, proti jednotnému trhu a proti Evropskému soudnímu dvoru, který tady nemá dále mít žádnou jurisdikci ve Spojeném království. Všichni se shodli, že tyto volby byly volbami Brexitu. Jinými slovy, byl vyslyšen už po druhé, jen tak mimochodem hlas lidu, co se týká Brexitu. A opět nám lid řekl, že věděl, o čem že to v roce 2016 vlastně hlasoval. Tyto parlamentní volby jasně ukázaly, že když dostanou možnost, tak si Britové zvolí volný obchod a spolupráci a ne politický superstát. Nevím, jestli ostatní evropští občané kdy takovou to možnost také dostanou, nebo zda se budou stále více přibližovat federálním Spojeným státům evropským. Evropští občané by měli mít možnost volby a pokud si zvolí stejně jako Britové, měl by se, mělo by se skoncovat s federalismem a mělo by se pokračovat ve spolupráci národních států. Tomu se říká demokracie. Možná se to mnohým z vás zdá divné, ale ne všichni chtějí vaši centralizovanou monolitickou formu politiky. Někteří z nás skutečně věří v demokracii. Abych citoval rabína Saxe, počítá se každý z nás, každý z nás má hlas. Když o něj přijdete, přijdete o všechno, protože poté už je to jenom hra bohatých a mocných. Děkuji jako další na dvě minuty. Má slovo pan Arias Echeverria. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, paní zpravodajko, všechny členské státy bojují s daňovými podvody v oblasti internetového obchodu. Hovoříme tady o velkých únicích, eh, které činí až 5 miliard euro. Dále se hovoří také o únicích v oblasti služeb, i když tady je to velmi těžko vypočitotelné. Členské státy nemají k dispozici nezbytné informace pro to, aby zajistili eh, opravdu řádnou aplikaci pravidel DPH. Velmi často eh, to nemůžou zjistit eh, i z důvodu existující legislativy a proto je třeba také reformovat legislativu pro to, abychom mohli bojovat s daňovými podvody v oblasti online. Musíme udělat všechno to, aby nedocházelo k podvodům při, při přeshraničních platbách. Výměna informací, agilita, výměna informací a také zjednodušení norem, to vše je zcela nezbytné pro to, abychom efektivním způsobem mohli bojovat s těmito daňovými podvody a proto potřebujeme elektronický centrální systém informací, ve kterém by byly všechny informace o přeshraničních platbách, který by také mohl předávat informace eh, příslušným úřadům. A proto musíme ale zajistit zjednodušení. Zjednodušení a harmonizaci výběru a schromažďování údajů a také musíme sjednotit formát, protože pouze takovýmto způsobem zajistíme, to, že nebude docházet k dublování informací v jednotlivých členských státech ze strany poskytovatelů platebních služeb. To si myslím, že je jediný způsob, jak efektivním způsobem můžeme bojovat proti daňovým podvodům a můžeme také zajistit, aby poskytovatele služeb eh, či jiní obchodníci nestráceli zbytečně čas. To je zcela zásadní právě pro dobré fungování vnitřního trhu. Děkuji, paní Pereiro. To je to, co potřebujeme. Děkuji. Gracias. Děkujeme. A nyní na 1,5 minuty pan Belka, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, DPH daň je velikým příjmem pro členské státy a právě proto boj proti podvodům v oblasti DPH, proti únikům DPH se snaží minimalizovat dopad na státní rozpočty a je to boj pro naše vlády, aby mohly financovat školy, nemocnice, investovat do mm, státní infrastruktury, bezpečné infrastruktury. Na základě statistik v roce 2017 nám uniklo více než 137 miliard eur. To znamená více než 260 eur na občana, které jsme teda ztratili. Vidíme zde sice rozdíly mezi členskými zeměmi v těchto únicích. Unilaterální boj proti daňovým únikům není dost účinný. Pouze společné akce mohou vyřešit nebo minimalizovat tento problém. Právě proto vítám návrhy komise ohledně těchto dvou zpráv, o kterých diskutujeme, zvýšit požadavky ohledně poskytovatelů platebních služeb a posílení spolupráce na úrovni EU s cílem bojovat proti podvodům DPH. Zároveň bych rád zdůraznil dvě následující věci. Evropská komise by měla hodnotit to, zda platformy virtuálních měn by rovněž neměly být pokryty legislativou a zároveň pokud chceme přesnější data ohledně úniku DPH, měla by komise přijít se společným statistickým přístupem, který by kvantifikoval tento fenomén. Děkuji. Děkujeme říká paní předsedající. A nyní na jednu minutu pan Runca. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, rozsah podvodů v EU v oblasti DPH je obrovský, možná ani nevíme, jak veliký. Členské státy se snaží bojovat proti tomuto neš- nešváru, to je velice důležité. My za EKR podporujeme komisi i radu v tomto boji, protože úniky DPH především v oblasti internetového obchodu jsou obrovské. Myslím si, že je důležité, abychom zde měli lepší nástroje, lepší legislativu, právo, tak abychom byli schopni vytvořit takovou situaci, že firmy, které se chtějí rozvíjet, zároveň spotřebitelé nebudou trpět v důsledku této legislativy a zároveň musíme posílit i ochranu shromažďování osobních dat, tak aby to bylo v souladu s GDPR. Pokud jde o informace ohledně Eh, nekalých praktik, to je zároveň velice důležité, protože prostředky, které nám zde unikají, můžeme využívat v jiných oblastech. Například v Polsku v posledních letech skutečně mm, zásadně a reálně bojujeme proti tomuto nešvaru a využili jsme tyto prostředky pro společenské účely. Čili toto je opravdu takové obrovské odhodlání z strany nás všech, protože si myslím, že by to vrátilo právo na tu úroveň, kterou potřebujeme a uspořádalo celou situaci. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A dalším řečníkem na jednu minutu pan Muriel, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji. Ano, globalizace, dematerializace, obchodování, nákupu. To v podstatě znamená, že se zde objevují nově podvodníci v oblasti DPH a ten roz, kol mezi tím, co bychom měli získat a to, co získáváme, je 137 miliard U nás je to asi 12 miliard EU ve Francii třikrát deficit Eh, v oblasti našeho důchodového systému. To je, to je opravdu něco šíleného. A my zde hovoříme v, tom, v těchto textech eh, o tom, že by členské státy měly lépe koordinovat tuto záležitost. Administrativa a zpráva v této oblasti není dostatečná. Ovšem, kdo je za to zodpovědný? Všichni ti operátoři elektronického obchodu, například eh, platby svobodného typu a tak dále. Ano, Amazon, všechny tyto platformy, Alibaba, to jsou platformy, které si myslím, že právě bychom měli, měli na ně reagovat, protože jim v podstatě nevadí, že dochází k těmto záležitostem komercializace jednotlivých produktů. Asi 90% toho, co Mm, prochází Amazonem, eh, Amazonem ve Francii, dokonce ani neplatí DPH. Čili ano, měli bychom poukázat na tyto podniky, které podvádějí a Evropa prostě nemůže nechat tyto nadnárodní společnosti, aby neplatili daně tak, jak je řádně platit mají. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající a dalším řečníkem na 1,5 minuty pan Šinčit, prosím. Hvala. Danas govorimo o poreznim prevarama. Děkuji mnohokrát. Dnes hovoříme o podvodech v oblasti DPH. Hovoříme-li o těchto podvodech v Chorvatsku, je potřeba zmínit Agrokor. To je velký koncern, který před dvěma lety spadl do konkurzu. Je to největší koncern svého druhu v dané evropské oblasti. Jednalo se o podnik se zhruba 60 tisíci zaměstnanci. Na tomto příkladu se ukázalo, že v Chorvatsku máme dvojí metr, že nemáme právní stát a že nemáme sociální spravedlnost. To je něco, o čem hovořím od doby, co jsem se dal na politiku. Pokud znáte ty správné lidi, můžete si dělat, co chcete a nikdo nic nezmůže. V Chorvatsku máme zhruba 600 eh, velkých plátců daně. V případě 146 podniků z těch velkých 600 nikdy neproběhla eh, daňová kontrola. Ani v Agrokoru. Nikdy nikdo nešel zkontrolovat, jak se tam platí nejrůznější daně. A ve 150 podnicích eh, těchto velkých 600 podniků se nikdy nekontrolovala DPH. Takže v zákoně je jedna věc, v praxi to vypadá trošičku jinak. Majitele toho koncernu Agrokor, pan, eh, zejména pan Conte, si mohl dělat, co chtěl. Nechal vznikat různé finanční nástroje a de facto nikdy za ně nezaplatil což znamená, že Chorvatsko je Eldorádem pro daňové podniky. Bohužel. Děkuji. Děkuji vám. Na dvě minuty má slovo pan Štefanec. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážené kolegyně, milí kolegové, já jsem přesvědčen, že boj s daňovými podvody by měl být opravdu jedním z nejdůležitějších úkolů evropských institucí. Globalizovaný trh, nové finanční nástroje a digitalizace přinášejí kromě komfortu a úspor také nové příležitosti pro různé zločince. Ty podvody jsou stále sofistikovanější a státy samotné mají stále méně možností, jak tyto podvody odhalovat. Víme, že že v roce 2017 představovaly celkové uniky na DPH sumu neuvěřitelných 137 miliard eur. A to znamená, že každé desáté euro, které se mělo vlastně vybrat, které, mělo tedy, které měly vybrat ty členské státy, skončily v kapsách mafie a to jsou peníze, o které přišli všichni občané. A závažnost této problematiky vlastně spočívá v tom, že to byly právě tyto zločiny které, v daňové oblasti, které vedly ke smrti novinářů Dafne Saruany Galiziovové a Jana Kuciaka a jeho partnerky. Žijeme v době, kdy se nejcennější komoditou vstávají právě informace a je proto opravdu zcela nezbytné, aby úřady jednotlivých států si vyměnily vyměňovali co nejvíce údajů a dokázali je také objektivně vyhodnocovat a případně používat je také v trestních řízeních. Je potřebné zavést mechanismy, které zabrání únikům pomocí tzv. kryptoměn. Běžnou praxí podvodníků je také zakládání fiktivních firm v různých členských státech Evropské unie a následné složité obchodné transakce mezi nimi. Využívají přitom rozdíl v legislativě a slabou vzájemnou komunikaci úřady. A já doufám, že Evropská komise je identifikuje a v součinnosti s Evropským parlamentem se nám podaří tu sumu, o kterou přicházíme při daňových podvodech, opravdu zredukovat na minimum. Musíme udělat všechno proto, aby ten systém daní byl zjednodušen a abychom odhalili ty, které, kteří tento systém zneužívají. Naši občané si to zaslouží. Děkuji. Thank you very much. Next speaker for one minute. Děkuji vám. Další řečník na jednu minutu, pan Kužmiuk. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, ta mezera eh, v DPH v celé EU dosahuje téměř 140 miliard, což je téměř eh, celoroční údajní rozpočet. A je pravda, že je to nerovnoměrné. Moje země Polsko snížila tento výpadek eh, na pouhých 12 v roce 2018 a letos to bude méně než 10 A já doufám, že i jiné země si budou z Polska vrát příklad legislativní návrh na eh, rady a komise našel vyvážený přístup jak na to a není už jen to na daňových orgánech. Zejména vezmeme-li v potaz rostoucí úlohu platform, eh, které obchodních platform, ale zároveň je to určité stížení úlohy um, orgánů. Um, je důležité posílit výměnu informací mezi státy a měla by vzniknout instituce, která bude vše řídit. Čili ten takzvaný CESO by měl mm, znamenat eh, konkrétní přínos pro všechny členské státy. Děkuji. Děkuji vám a jako další pan Manders na dvě minuty. I don't see him, so... Nevidím jej. A tedy jako další eh, pan de Vilelba na minutu. I don't see him either. Ani ten se nezdá, že by zde byl. Tedy maní Thaler na dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, milé publikum, také před obrazovkami. Já hovořím eh, v tomto parlamentu jako poslankyně Evropského parlamentu a dnes eh, také jako IT podnikatelka. My jsme tady vyslechli, že roku 2017 735 miliard eur byl výpadek. Eh, to není malá částka těch, toho finančního ročního rámce. A nebo když se podíváme na tu stejnou částku, Eh, tak odpovídá také tomu, co se investuje za sedm let do investic v podnikatelství. Takže samozřejmě zjevné, že tady musíme vytvořit pravidla pro to, abychom zabránili těmto podvodům DPH. Další důvod tohoto výpadku je také eh, v e-commerce podvody. Eh, jednotlivé členské státy nemají všechny možnosti, ani nemají také nezbytné informace pro to, aby zvládli tento problém. V podobě tohoto návrhu eh, členské státy budou mít eh, v rukou silný instrument na to, aby právě zvládli a dostali pod kontrolou mezinárodní eh, elektronické obchodování. A tak vyšleme také pozitivní signál všem těm malým a středně velkým podnikům, které již nyní nesou velkou část této daňové zátěže. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Now we will... Děkuji mnohokrát. Nyní postup každý eye. Na jednu minutu má slova paní Grapíny. Domnule komisar. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, Já, pane komisaři, mám v sobě velkou důvěru, protože už jsme o tom hovořili v předchozím funkčním období. Snažili jsme se společně nalézt nástroje, které by umožnily bojovat proti této metle. Komise už některé nástroje navrhla, například Eurofisk, to je nástroj, který umožňuje výměnu informací mezi státy. Bohužel ale dochází stále k přeshraničním eh, únikům eh, daně z přidané hodnoty. Probíhá to i při vývozech mezi členskými státy a třetími zeměmi. Také jsou zde eh, fiktivní nákupy. Jak tedy bojovat proti tomuto, protože eh, malé a střední podniky se tolik tohoto nedopouštějí. Jedná se spíše o organizovanou trestnou činnost. A právě zde je tedy třeba hledat jiné nástroje, abychom mohli tento problém omezit. V roce 2016 to bylo 250 miliard eur. Ta částka se trochu snížila, ale je třeba na tom pracovat nadále. Děkuji. Thank you very much for one minute, Mr. Děkuji na minutu, pan Botoš. Máte slovo. Thank you, madam vice Děkuji, paní místo předsedkyně. Drazí kolegové, vážený pane komisaři, my naprosto souhlasíme s tím, že potřebujeme společný základ, abychom získávali tyto údaje DPH. Musíme mít centrální systém ohledně informací, které se týkají eh, platebních služeb. A všechny členské státy musí být součástí tohoto systému, tak aby data byla zpracovávána optimálně. Chtěl bych také upozornit na skutečnost, že existují členské státy, které nemají správní a technickou kapacitu na sběr eh, těchto údajů a na zadávání v reálném čase všech těchto informací a nedokáží se přizpůsobit těmto technickým změnám. Musíme tedy od začátku najít takové řešení, které by umožnilo, aby tady byly zajištěny eh, tyto technické administrativní kapacity ve všech členských státech. Musíme také najít takové mechanismy, které nám umožní rychle se přizpůsobovat v rámci centralizovaného systému, který bude eh, respektovat digitalizaci v Evropě. Thank you very much. Next. Já děkuji vám a jako další na minutu pan Čohodaru. Vážená paní eh, předsedkyně, vážený pane komisaři, Gentiloni, já jsem tady poprvé v tomto Evropském parlamentu a když slyším, že tyto podvody vlastně odpovídají evropskému rozpočtu, tak mě to velmi znepokojuje, protože jsou peníze, které by měly sloužit zdraví, zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. To nejsou dobře vydávané peníze. A jsou to peníze nás, Evropanů. Ano, musíme mít centralizovaný systém, ale je obtížné ho uvádět do praxe. Možná bychom měli hovořit také o prevenci v tomto smyslu. Proč ne? Měli bychom mít eh, preventivní daňový systém ve všech členských státech. A to by umožnilo mezinárodní kontrolu. Eh, mohli bychom také hovořit o tomto systému, když se zmiňujeme a tak zásadní záležitosti. Musíme dělat něco proto, abychom také využívali nové evropské prokuratury, tak aby všichni tyto podvodníci byli nalezeni a aby byli penalizováni v rámci těchto podvodů. V každém případě děkuji za tento návrh. Nechtěl bych být na vašem místě, protože to byl mi obtížný boj. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní skutečně dostává slovo komise. Pane komisaři Gentilone, máte slovo. <coughs> Thank you, Madam President. Děkuji. Děkuji všem za takto kvalitní rozpravu. Rovněž chci poděkovat za podporu. Většinovou podporu návrhu, jimiž se zabýváme. Vyjádřím se pouze ke dvěma záležitostem. Za prvé, tak jak už mnozí z vás zdůraznili, správní spolupráce bude v celé záležitosti klíčová. Daňové úřady členských států by měly stoprocentně využívat tohoto nově vzniknuvšího nástroje. A za druhé, je na snadě, že potřebujeme učinit nový krok kupředu a musíme být žádostiví. Uvědomíme-li si rozsah celého fenoménu, na něž zde narážíme. Budeme pracovat ruku v ruce a já bych rád vás informoval, že komise uspořádá konferenci. Na níž můžeme dopodrobna probrat, jak zlepšit boj s daňovými podvody a harmonizaci daňových systémů či sladění boje s daňovými úniky. A jakýkoliv vstup z vaší strany v této konferenci bude velice cenný a výstupem z této konference pak bude právě vypracování nového systému, jak kontrolovat dodržování daňových předpisů. Počítejte s mou podporou v nejbližších pěti letech. Vynasnažím se vytvořit férové daňové prostředí v Evropě. To si myslím, že je naším společným cílem. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní, jako poslední, dostává slovo autorka paní Pereira. Máte slovo. Muito obrigada, presidente. E- Děkuji vám, paní předsedající Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji všem za příspěvky do této rozpravy. Ukázalo se, že opravdu se chceme angažovat v boji proti daňovým unikům v Unii a především eh, pokud jde o podvody s DPH. Eh, myslím si, že tato zpráva je dokladem našich ambicí. Digitalizace totiž naše životy zásadně mění a je tedy třeba eh, vytvářet nové právní předpisy již nyní, hledat konkrétní řešení problémů, které eh, mohou znamenat velkou škodu na rozpočtech členských států, rozpočtu EU, ale i na rodinných rozpočtech jednotlivých domácností. Podvody v oblasti DPH u elektronického obchodu rostou, protože roste i objem elektronického obchodu. Chceme-li chránit vnitřní trh, je třeba zajistit jeho řádné fungování. My vytváříme tyto právní předpisy, protože věříme ve spravedlivý, férový trh, kde daně právě mohou být prostředkem spravedlnosti a ochrany podniků i občanů. Tyto zprávy se dotýkají DPH u elektronického obchodu, ale mohou být i eh, signálem toho, Eh, jak si představujeme fungování DPH v Evropě. Chceme, aby daně lépe vyhovovaly potřebám digitální ekonomiky, aby byly ambicioznější i z hlediska evropského rozpočtu, který musí vycházet z hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti. Daně jsou nevyhnutelné, to je jasné, ale my chceme, aby tyto daně byly nástrojem ve prospěch našich ekonomik a zaměstnanosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. S tím končím společnou rozpravu a hlasování proběhne zítra. Dalším bodem na pořadu jednání je společná rozprava na téma jmenování členů výkonné rady Evropské centrální banky. Máme tady zprávu, nebo dvě zprávy paní Tinaly ke jmenování členů výkonné rady Evropské centrální banky. Připomínám, že je možné se hlásit do postupu Catch the Eye a používat modré karny formou klasické registrace a také formou elektronického systému a pokyny, jak postupovat, jsou k dispozici u vstupu do sálu. A nyní dávám slovo zpravodajce paní Tinali na 6 minut, prosím. Thank, thank you, Madam President. With these two reports... Děkuji, paní předsedkyně. Zítra budeme hlasovat o těchto dvou zprávách a v nich eh, parlament vyjadřuje svůj postoj ke jmenování dvou eh, kandidátů na členy výkonné rady Evropské centrální banky. Rada doporučila Izabel Šnável a Fabio Panetu a v obou případech se k ním kladně vyjadřila Evropská centrální banka. My jsme obdrželi jejich životopisy a z nich jasně vyplývá, že oba kandidáti mají příslušné zkušenosti a i příslušný status, tak jak to vyžaduje článek 238 smluv. Fabio Panetta strávil přes 30 let své profesní kariéry jako centrální paní bankéř, a to jak ve svém státě, tak i v Evropě a na mezinárodní úrovni a v současné době je seniorním viceguvernérem italské banky. Isabel Schnabel je prestižní vědkyně jedné z nejprestižnějších evropských univerzit a pět let už byla eh, jedním z hospodářských poradců eh, v Německu. Obdrželi jsme rovněž písemné odpovědi na 50 otázek a zorganizovali jsme i veřejné slyšení. 90 a 70 účastníků se vyjádřili eh, kladně. Nicméně dvě zprávy nevyjadřují jednoduše pouze, pouze naši podporu těmto dvěma kandidátům. Připomínají rovněž boje, jež musí a musel bojovat, si vybojovat Evropský parlament. Jednak skutečnost, že zatím není Evropský parlament přímým účastníkem všeho, co se odehrává. Například veřejné oznámení nominací na každé stanovisko už znamená větší transparentnost než v minulosti. Nicméně chceme zdůraznit náš požadavek, že totiž Rada před každým doporučením předloží parlamentu seznam nejmenším dvou jmen a měli, měl by to být jeden muž a jedna žena při nejmenším, tak abychom zarušili rovné příležitosti mužů i žen v tomto výběrovém řízení a ve všech evropských institucích. A takto bychom podpořili genderovou vyváženost. E, v této oblasti jsme už dosáhli určitého pokroku. Polovina e, členů výkonné rady už je obnovována, jedna třetina výkonné rady budou ženy, ale nezapomínejme, že jedna z nich je dokonce i předsedkyní ECB. Nicméně to nám nestačí. Před několika měsíci zveřejnili evropské noviny fotografii výkonné rady, rady guvernérů a tam se objevila pouze jedna jediná žena. Ono to samozřejmě není záležitost eh, nominace a celého postupu, jim se zabýváme nyní. Je to spíše záležitost toho, že Rada guvernérů je složena z guvernérů příslušných národních bank. A tam jsou to muži. Což znamená, že naším cílem k genderové vyváženosti je, aby se změnily postupy i na národní úrovni. Tam to musí nastat nejdřív a proto apelujeme na radu, aby předala naše poselství všem členským státům. Závěrem bych ráda zdůraznila, že naše podpora na, pro těmto dvěm skvělým kandidátům a um, zájem na dobrém fungování ECB v rámci interinstitucionální spolupráce nebude znamenat, že bychom polevili v těchto požadavcích do budoucna. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní slovo dostává zástupce komise, pan komisař Gentilone, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážená paní Tinali, Všichni víme, jak důležitá je úloha Evropské centrální banky pro naše hospodářství. Banka sehrála klíčovou úlohu při řešení nedávné krize. Měnová politika úspěšně využila nástroje ke stimulaci hospodářství a výsledkem toho eh, se podařilo zabránit velké hrozbě deflace. Jsem rád, že jste na program zařadili diskusi k těmto dvěma jmenováním ze dvou důvodů. Za prvé, kvůli demokratické odpovědnosti. Ve smlouvách je zakotvena nezávislost Evropské centrální banky a to je zásada, kterou komise eh, z celého srdce hájí. Nezávislost a odpovědnost jsou ale dvě strany jedné mince. Za druhé, jak vidíte ze složení kolegia a kabinetu komisařů, tato komise skutečně chce podporovat eh, rovnost pohlaví. Jsem přesvědčen, že veřejné instituce, jako je komise nebo ECB, v tomto nesou zvláštní odpovědnost. Proto podporuji snahu parlamentu dosáhnout eh, genderové vyváženosti ve všech evropských orgánech, jak to zdůraznila eh, před chvilkou právě paní Tinali. Jak jste ve svém usnesení uh, už letos uh, zmínili, my všichni, kteří pracujeme v ekonomické oblasti, musíme v této věci učinit více. Nicméně zároveň musíme být opatrní, abychom zajistili fungování ECB v této důležité době. A navíc tato instituce nemůže za chyby v nominačních procesech. Je také třeba zdůraznit, že sama ECB posílila své snahy eh, v této oblasti v posledních letech a určitě zajistíte, aby i nadále se snažila o rovnost pohlaví pod vedením eh, prezidentky Lagardové. Kromě toho postoj tohoto parlamentu již přinesl výsledky po jmenování paní Lagardové eh, a po eh, zvolení Ursuly von der Leyen do čela komise. Ženy konečně zaujímají dvě nejdůležitější funkce eh, v Evropské unii. Těším se na vaše názory a těším se nadále na dobrou spolupráci s Evropskou centrální bankou. Děkuji. Děkuji, pane komisaře, a nyní jménem politických frakcí další řečnici za skupinu EPP, pan Ferber, na dvě minuty, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Výkonná rada ECB zažívá v tomto roce opravdu personální zlom. Christine Lagarde, Maneto Fabia a Isabel Schnabel, eh, to jsou tedy nová jména a mohu říci tedy, že se jedná o čtyři nové členy v této výkonné radě. To je skutečně také dobrý podnět pro změnu z hlediska starých eh, metod v ECB. A v tomto smyslu přeskum Eh, měnové politiky ECB a strategie, která nastala naposledy roku 2003, je nyní správným krokem. Já si myslím, že při tomto přeskumu musíme ovšem eh, také eh, trochu ustupovat z hlediska mm, požadavků, protože nesmíme si dovolit přeskumovat mandát ECB. Mandát je zakotven ve smlouvách. A kdo chce změnit mandát ECB, tak musí vycházet ze smluv. Takže není na ECB, aby si zadávala nový mandát. O co tady jde? Jde o to, abychom přeskoumali, jak vypadá stabilita v 21. století. Víte, že teprve nedávno se popsaly strukturální faktory, které ovlivňují naši ekonomiku. Demografická změna, změna v oblasti eh, takzvané společnosti služeb a dále jistota z hlediska různých aktiv. A co se týče úrokových eh, sazeb, tak je nutné si uvědomit, že ECB musí udělat také ještě další krok. To znamená, musí, pokud bude dále klesat úroková e, sazba, musí se dokázat přizpůsobovat, protože není smyslem za každou cenu dogmaticky trvat na dvou procentech pokud jsou tady prognózy nižšího růstu. A v tomto smyslu ECB by měla přeskoumat naléhavě tuto část své politiky, tak aby eh, úspory vynášely opětovně výnos. My budeme tedy podporovat ECB a očekáváme úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A dalším řečníkem je za socialisty a demokraty na dvě minuty pan Fernandez. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vítejte, pane komisaři. Zítra budeme hlasovat o těchto dvou kandidátech, kteří doplní výkonnou radu ECB. Oba kandidáti, kteří prošli zkoumáním ze strany hospodářského a měnového výboru před několika týdny, perfektně naplňují požadavky tak, aby se mohli podílet na vedení měnové politiky v ECB. Tato změna se překrývá i se zvolením eh, nové prezidentky instituce a tím se zahajuje nové období. A já si myslím, že v tomto období je třeba i revidovat fungování ECB. Mandát banky je jasně dán ve smlouvách, ale způsob, jakým se tento eh, mandát eh, používá k dosahování cílů měnové politiky. To je samozřejmě věc k diskusi. A současná strategie měnové politiky ECB byla dohodnuta už v roce 2003, tedy před více než 15 lety. A od té doby se toho hodně odehrálo. Eh, padla úroková eh, sazba, eh, bylo, byly, docházelo k demografickým změnám, k digitalizaci a ta schopnost provádět měnové eh, politiky je omezena tím, že stále klesají tyto úrokové sazby. A proto je třeba hledat jiné cíle, které budou součástí mandátu, ale budou prostě jiné. Je třeba analyzovat, zda tam třeba zahrnout i ceny aktiv, zda eh, třeba se soustředit eh, méně na inflaci, ale více na cenovou hladinu. Také je třeba revidovat nástroje v digitálním světě, který otevírá nový prostor pro měnovou politiku. A z těchto všech důvodů potřebujeme mít připravenou ECB a myslím, že ti dva kandidáti, o kterých budeme zítra hlasovat, určitě budou mít přínos pro tuto diskusi. Děkuji. Děkuji jménem skupiny Renew na čtyři minuty pan Garikano. Děkuji, paní předsedající. Evropská centrální banka byla jedinou institucí, která se snažila řešit krizi ve jménu všech Evropanů. Bohužel podle informací, které dostáváme z členských států, veřejné mínění to tak nevnímá. Někteří eh, si stěžují, eh, neuvědomují si, že ECB dělá hodně. Měnová politika je dnes jediným nástrojem, který máme k dispozici řešení krizí, ale členské státy neplní svou část. Měnová politika ale nemůže být jediným nástrojem k řešení recese. EU potřebuje i proticyklické mechanismy, eh, boj proti nezávislosti, nezaměstnanosti, eh, rozpočet eurozóny a tento rozpočet musí mít tedy přiměřený rozsah. Věříme v nezávislou ECB a je třeba říci pravdu, i když je nepohodlná. A sice, že členské státy musí dělat víc. My jsme tady eh, tedy navrhli dva kandidáty, kteří před hospodářským výborem tohoto parlamentu souhlasili s tím, že ECB by měla projít potřebnými reformami, aby se posílila eurozóna. Stížnosti na ECB nesouvisí jenom s měnovou politikou, ale také se špatnou komunikací. Je třeba bojovat s dezinformacemi a měnovým populismem. Není možné, aby v některých členských státech zaznívalo, že ECB okrádá daňové poplatníky. Je třeba jasně informovat, je třeba mít možnost hájit naše instituce a vysvětlovat občanům, proč ECB přijala rozhodnutí a proč jsou ta rozhodnutí správná. To není jenom úkolem ECB. Také my v Evropském parlamentu musíme být aktivnější a odsoudit lži populistů a uvést vše na pravou míru. Musíme vysvětlovat nejen politické, ale i odborné otázky. Musíme vysvětlovat občanům, co nás motivuje k našim rozhodnutím a potom ECB bude důvěryhodná a ukáže se, že jednotná měna je skutečně jedním z velkých úspěchů a má před sebou budoucnost. To je velká výzva, tato komunikace a to také tedy čeká na Eh, budoucí členy výkonné rady ECB Izabel Šnábelovou a Fabio Panetto. Eh, my v Renew Europe známe situaci, myslíme si, že oba jsou schopni přispět eh, k jejímu řešení, budeme pro ně hlasovat. Myslíme si, že mají tady schopnosti a znalosti k přijímání správných rozhodnutí a k tomu, aby pomohli vysvětlovat svá rozhodnutí. Jak říkala předsedkyně našeho výboru, chceme také Eh, vyřešit problém se jmenováními. Eh, souvisí to s rovností pohlaví. Občané se nemohou cítit zastoupeni eh, takovou radou, kde polovina občanů není vlastně zastoupena. Evropský parlament tedy už v březnu schválil usnesení, kde vyžadoval, aby aby státy jmenovaly tedy muže a ženu na každý post a potom by Evropský parlament eh, vybral ty nejkvalifikovanější. To je jediná cesta, jak zajistit rovnost pohlaví. Členské státy v tomto musí dělat více. Všichni guvernéři eh, národních centrálních bank jsou muži. Já jsem profesorem ekonomie pracovala jsem v tomto oboru 25 let a mohu potvrdit, že v tom oboru je mnoho schopných žen a nechápu, proč je tak složité, aby se dostali do vyšších funkcí. Já si myslím, že to je opravdu ostuda, ta fotografie, o které hovořila naše paní předsedkyně a žádáme tedy členské státy, aby skutečně uh, učinili to, co mají. Děkuji. Muchas gracias on behalf of... Děkuji a za zelené Evropskou spolnou alianci na dvě a půl minuty pan Gigold. Máte slovo. Eh, Mnohokrát děkuji, paní předsedající. My zelení podporujeme Izabelu Šnabelovou a Fabio Panetu ve výkonu této funkce. Ale musíme využít této příležitosti, abychom poukázali na to, jak k tomu došlo již po dobu mnoha let tento parlament bojuje o to, abychom měli vyváženější zastoupení pohlaví v těch důležitých finančních pozicích EU. A až do dneška se nám to nepodařilo. Eh, a v podstatě my se k tomu můžeme přidat také. Ale co se tady stalo? Parlament jasně řekl, že v budoucnosti my chceme vždy mít vybalancovaný seznam, abychom potom vybírali podle kvalifikace a při zohlednění stejného zastoupení pohlaví. Rada opět toto nepřijala a opětovně eh, podporovala přes odpor těch různých národních orgánů, kde se říkalo, jednou to bude Itálie, jednou Němec, Francouz a někdo z malých eh, zemí. Opětovně jsme se tedy eh, nedokázali domluvit a nedostali jsme tam opravdu zodpovědné zastoupení obou pohlaví. A proto myslím, že bychom měli využívat mezi institucionální dohody, abychom řekli, jakým způsobem zajistit zodpovědné, vyvážené zastoupení. A to, co komise zde předložila, by mělo právě pomoci tomuto, této dohodě mezi jednotlivými institucemi, tak abychom toto zastoupení měli v těch špičkových pozicích. Musíme si také položit otázku, zda se jedná pouze o personální nebo jednotlivé pozice. Bylo by tomu tak skutečně, kdyby například ECB mělo předsedkyni, eh, která eh, by eh, celá léta v podstatě zastupovala tuto funkci a zastupovala také svoji politiku, Eh, v porovnání například s Mario Draghi. Proto jsem rád, že nová předsedkyně ECB řekla, že přepracuje eh, monetární politiku. A to je velice důležité, protože je to základ eh, pro budoucí práci ECB, vzhledem k tomu, že také politika nízkých sazeb má dopad a musí být zohledněna. Je tady určité riziko aktiv, která by se nafukovala do bublin. A proto eh, paní Lagarde řekla jednoznačně, že musíme mít společnou fiskální politiku, musíme změnit také bankovní unii a tak bude možné potom tuto úrokovou politiku změnit. Děkuji vám, pane poslančce. A nyní za skupinu i D má slovo Antonio Maria Rinaldi na dvě minuty. Gentile prezident. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, naše delegace se vyjádřila příznivě ke jmenování doktora Fabia Panety do výkonné rady ECB, protože během času ukázal, že je velice schopný, profesionální a nezávislý. A je tedy dobré, že se osvědčil i ve vedení italské národní banky, což je jedna z nejprestižnějších italských institucí. Nicméně při této příležitosti bychom chtěli toto schromáždění upozornit na to, že doufáme, že nová výkonná rada ECB bude skutečně jednat zcela nezávisle, aby vykonávala politiku negativních sazeb, protože dnes se často objevuje paradoxní situace, kdy na jedné straně se objevují eh, normy, které eh, ale nepřispěly k zlepšení reálné ekonomiky, to znamená situace rodin a podniků v eurozónách. A na straně druhé ta politika vyvolala problematiku s udržitelností kolektivních i individuálních aktiv, jako jsou penzijní fondy. Také doufáme, že se bude konečně eh, schválen eh, harmonogram postupu, tak aby se schválily nástroje eh, ODG druhé a třetí úrovně, tak aby byli chráněni spořitelé v celé eurozóně protože zde se to týká především rizikových fondů. A dále doufáme, že Evropská centrální banka pečlivě zhodnotí, zda současné Eh, odhady a předpoklady eh, mechanismu na eh, ochranu před systémovými riziky nepovedou k negativnímu vývoji na trhu. A tam hrozí, že by došlo k neočekávaným dopadům a účinkům a potom by to bylo důsledkem zcela arbitrární volby eh, metody, která bude použita. Děkuji. Děkuji vám a za EKR nyní dostává slovo Johan van Offertfeld. Máte minutu a půl. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři Gentilone, vážení kolegové, Evropská centrální banka už asi 10 let eh, provozuje expanzivní peněžní politiku. V akutní fázi, eh, když se euro nacházelo v akutní fázi, tak to mělo i své důvody, ale nyní už vidíme, jaké to má dopady. Jsou to dopady nezamýšlené. Já tady vyjmenuji tři z mnoha. Jednak to okrádá lidi o jejich úspory, snižuje to produktivitu, protože máme stále více zombie podniků, kteří jsou udržováni uměle při životě a do třetice se jedná o nátlak, neustálý tlak na finanční stabilitu. Což bude obrovský úkol pro novou paní předsedkyni, aby to vyřešila a stejně tak pro uh, Eh, dva nové eh, kandidáty, eh, pana Panetu a paní Šnábelovou té výkonné rady. Při slyšení si vedli skvěle a my je podpoříme, ale na závěr bych přece jen se vrátil rád k tomu, co prohlásila paní Šnábel, která řekla, že existuje velice málo lidí, kteří chápou, co se tam odehrává. A sama reagovala pozitivně na námitku mou, že by to tak nemělo být do budoucna a slíbila, že zlepší komunikaci Evropské centrální banky směrem ven, tak, aby to bylo vše srodnovitelnější. A za sjednocenou levici bude nyní hovořit pan poslanec Jose Gusmao. Má minutu. Obrigado, senhora Presidente. Durante os anos de Mário Draghi foram mobilizados... vážená paní předsedkyně. Eh, za vlády pana Draghi eh, jsme využili všech nezbytných nástrojů, ale růst byl průměrný v průběhu několika let a mm, musíme si uvědomit, že není možné podceňovat rizika. A při nominaci těchto členů jsme se jich ptali také, jestli souhlasí s tím, abychom v Unii měli kombinaci politik, to znamená Eh, rozpočtové nástroje, které by měly být mnohem důležitější v tomto ohledu. Chtěli jsme vědět, co si tito kandidáti myslí o ECB, eh, e co si myslí o nerovnostech, které tady existují a také o prostoru pro inflaci. Chtěli jsme vědět, jaké jsou jejich nápady pro to, aby ECB sehrávalo roli také z hlediska klimatických změn. A odpovědi, které jsme od nich dostali ze strany eh, Fabio Paneta byly velice uspokojivé a z tohoto důvodu budeme hlasovat pro jeho kandidaturu. A odpovědi paní Šnábelové nebyly natolik uspokojivé, nicméně nechceme jí zabránit v tom, aby se nestala členkou eh, této rady z důvodu genderové vyváženosti. Někteří představitelé hovořili o tom, že členské státy musí také dát sázku svoji odpovědnost, to znamená, musí zajistit eh, rovnováhu ze strany pohlaví. Já vám děkuji, pane poslanče, a za nezařazené pan Fabio Massimo Castaldo má minutu a půl. Máte slovo. Pan posel jistně obec. Nezdá se, že by zde byl. A tedy jako další vystoupí Stefan Berger na dvě minuty. Já vielen Dank. Eh. děkuji, vážená paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych z tohoto místa chtěl především jak si přát mnoho úspěchů eh, v jejich budoucích útolech, tedy panu Panetovi a paní Šnábelové. Jedná se o nasměrování ECB. A my bychom měli využít eh, tohoto okamžiku také proto, abychom vyjádřili některé připomínky. Celá léta žijeme ve fázi, kde je velice liberální eh, peněžní politika. A pokud se podíváme na výsledky této politiky uvolnění, tak konstatujeme, že peněžní politika Evropské centrální banky v podstatě eh, nepomáhá tomu, aby se tady vyrovnaly rozdíly, které tady existují. Ne všechny společnosti jsou akciové společnosti. Mnoho společností v Evropě jsou také eh, společnosti, které se staví na základě úspor. A tyto úspory tajou, ty se zmenšují právě v těchto bankách a z toho vznikají také problémy těchto bank. Banky tím pádem šroubují nahoru poplatky těm spoře- střadatelům. Jde o to, že ECB musí být nezávislá, to je velice důležité a proto apeluji na ty nové osobnosti, které budou zvoleny a které my podporujeme jako EPP, aby ve výkonné rádě se stali hlasem také ve prospěch těchto argumentů. Možná by bylo smysluplné mít také eh, diskusi na toto téma. Zda inflace 2% je opravdu optimální cíl a zda opravdu za každou cenu musíme tohoto cíle dosáhnout. Já doufám, že tyto personální současné změny budou provázeny také diskusí o změně kurzu ECB a obsahových záležitostech a k tomu přeji všem zúčastněným mnoho úspěchů. Mnoho úspěchů. Děkuji, paní poš- Děkuji, pane poslanče. Jako další přijde na řadu pan Pedro Marquez. Máte dvě minuty. No, ano, už je to v pořádku. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Máme už nový politický cyklus, jsme na nové cestě, máme už nové nastavení pro Evropu. Nyní už musíme s něčím přijít. A e, máme dva kandidáty pro novou výkonnou radu Evropské centrální banky, kteří musí i přispět svým dílem k novým evropským prioritám jak eh, další pokračování, tak i reformy. Nemůžeme neustále sázet na prodloužení tohoto cyklu, aniž bychom do něho přispěli něčím novým. Ta monetární politika vše nevyřeší, nestačí. Potřebujeme silný investiční plán a celý rozpočet musí být koncipován z pohledu stabilizace. Na, eh, na ten rozpočet bychom se měli být schopni pak spolehnout. Musíme myslet jak na klima, tak na ekonomiku i na sociální soudržnost. ECB sehrává důležitou úlohu a zároveň, když tedy bude působit nově, tak musí eh, počítat s moderními evropskými prioritami. Paní Předsedající eh, přislíbila, že stávající priority podrží, ale zároveň se musí eh, diskrétně měnit tak, abychom mohli počítat eh, s nimi, abychom jim mohli dát svou důvěru a pak sami si můžeme poradit se zbytkem té ekonomické a hospodářské koncepce. Děkuji, pane poslanče, a nyní pan Ernest Urtasun Máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Nekonvenční opatření Evropské centrální banky znamenaly, že eh, euro bylo, eh, zůstalo na hladině, protože členské státy nic nedělaly. Eh, Nedá se říci, že by ta opatření byla nezákonná, jak někteří tvrdí. Někteří to chtěli řešit až před Lucemburským soudem a i řešili, ale soudní dvůr potvrdil všechna dosavadní opatření ECB. Ale je také třeba analyzovat rizika související s opatřeními, například to je ta eh, nemovitostní bublina nebo další eh, dopady, které destabilizovaly finanční trh. Také je třeba Eh, revidovat, jak učiní ECB v nadcházejících měsících celou eh, měnovou politiku, tak, aby byla možná se uspůsobit eh, i potřebám řešit dopady na klima. To je důležité i pro naši skupinu. Je třeba uvědomit si, že oni půjčovali třeba na emisní povolenky a tím je třeba skoncovat. Kandidatura pana Panety a paní Šnábelová, Šnábelové podle našeho názoru znamenají, že by mohly přinést Pomoc naše frakce je podpoří, ale zdůrazním, že není možné, aby nadále při prezentaci kandidátů nebyly ty eh, seznamy mm, paritní. Viděli jsme fotografii paní Lagardové obklopené dvacítkou mužů. To je skutečně urážlivé a jak už zaznělo v tomto parlamentu, jsou skvělé ženy, které jsou dobré profesionálky, jsou dobře připravené, mohou řídit evropské finanční instituce a je tedy odpovědností tohoto parlamentu i všech dalších institucí zajistit, aby do budoucna, jak tento parlament požadoval, skutečně byly předkládány paritní shortlisty kandidátů, abychom zajistili rovnost pohlaví. Pokud tomu tak nebude a pokud rada toto bude nadále ignorovat, tak bude mít velké problémy se schvalováním budoucích členů. Předtím bych chtěl varovat, ale doufám, že ty paritní eh, seznamy se stanou skutečností. Děkuji. Děkuji, paní Poš. Děkuji vám velice, pane poslanče. A nyní Dávám slovo panu Herve Žuvánovi. Dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, drazí kolegové. Eh, co se týče ve eh, těchto dvou kandidátů, které jsem prostudoval, tak eh, mě to vedlo k názoru, že nemám důvod, proč bych se postavil proti této nominaci. Ale chtěl bych položit otázku z hlediska různorodosti této rady staletá stagnace. I realistický charakter té dvouprocentní roční inflace. Multiplikace elektronické nebo virtuální měny. Takzvaná eh, letadlová strategie, která může poškodit sociální politiku členských států. To jsou zcela nové otázky, protože my jsme v novém eh, měnovém a ekonomickém světě. Neoklasické teorie eh, neuspěly. A globalistické teorie a teorie hm, volného liberalismu také propadly. A to, co eh, praktikuje pan Trump a co Eh, vlastně představuje eh, Boris Johnson, to se objevuje také v Evropě. A myslím si, že vstupujeme do nové měnové a ekonomické politiky. Proto hovořím o různorodosti. A chtěl bych se v této souvislosti zeptat tohoto schromáždění. Nebylo by nezbytné, aby v Radě Evropské centrální banky byli také experti na digitalizaci? Nebylo by žádoucí, aby tam byli také odborníci, kteří se zabývají politikou a kteří studují měnu jako svrchovaný politický nástroj, který je stále tímto nástrojem a také zajišťuje stabilitu ve společnosti. A ještě bych se zmínil o ekologii. Měna nebude trvale udržitelná, pokud bude prosazená ve světě, který není udržitelný. Myslím si, že i odborníci na e, tuto vědu by měli najít svoje místo v této výkonné radě. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní, pan McCarthy, máte minutu. Je nám známo, že ECB když se pustí do eh, strategického přehledu příští rok, tak bude eh, rozpolcena. Já volám eh, po eh, jakémsi sjednocení. My totiž vidíme, že je tam určité vydírání a že ECB právě celá dlouhá léta orodovala za eh, škrty a nyní, až když na ní zatlačili seveřané, tak se vše mění. Eh, nemůžeme neustále balancovat mezi extrémy. Musíme proanalýzovat dopad politiky ECB na řadové občany, včetně bublin. A hlavně ECB si musí uvědomit, že jakékoliv její kroky masivně ovlivní obyčejné rodiny a pracující. Musíme nyní uvažovat o všech možných scénářích, včetně přímých pladeb domácnostem a i přímým investicím do zelených eh, projektů. Já tady vidím pana Castaldiho. Je zde a tedy má slovo za nezařazené. Máte minutu a půl. Děkuji. Vážení kolegové, dovolte, abych ještě dozdal pár úvoh ke jmenování Fabia Panety jako člena výkonné rady ECB. Eh, je to velký profesionál, je to člověk, jehož kompetence je obecně uznávaná v oblasti bankovnictví a měnové politiky. Fabio Paneta má za sebou prvořadou eh, kvalifikaci, účastnil se pravidelně i zasedání výkonné rady ECB díky svému působení v italské národní bance. Nedávno také se stal členem Eh, Rady pro dohled nad bankami. To znamená, poznal toto odvětví v nejsložitější oblast, eh, době, byl schopen analyzovat různé scénáře. Eh, je to člověk, který hájí evropské zájmy. V současnosti se objevují určitá té třenice ve výkonné radě, úvahy o dalším směřování banky, pak je tady problematika kryptoměn, klimatických změn, eh, dalšího osudu bankovní unie a my jsme si jistí, že toto je tedy dobrá volba a že dostojí eh, pan Paneta potřebám eh, i díky průběhu své skvělé dosavadní kariéry. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám velice, pane poslanče, a nyní se obracím na pana Romana Hajdara. Omlouvám se. Dvě Pan poslanec Poltank má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a vítejte mezi námi, pane komisaři. Někdy fotografie hovoří výrazněji než tisíc slov. Když paní eh, Lagardová tweetla eh, fotografii se svými kolegy, tak to bylo tak výmluvné, že k tomu není co dodat. Mm, máme klasický lustr, všichni se usmívají a máme tam paní Lagardovou a 24 mužů. A já jsem se na to musel podívat znovu a řekl jsem si, máme skutečně rok 2019, kdybych se na to nekoukal eh, na iPadu, tak bych si řekl, že je to jakási eh, minulá éra, minulé století eh, prostředí dominované muži odcházejí do minulosti, ale tady se nad tím musíme zamyslet. Musíme s tím něco udělat. Je to urgentní záležitost, která se týká nás všech. A proto jak já, tak všichni sociální demokraté a celý Evropský parlament apelují na komisi, aby se tím zabývala seriózněji. Je to zřejmě dlouhodobá záležitost, protože s nominacemi přichází Euroskupina a tam, kde měla vliv, tak už ta žena nominovaná byla. Ale pokud se nebudou aktualizovat postupy jmenování, tak je ta bitva téměř prohraná. Jak si s tím poradit, když přece máme polovinu naší populace, která je tímto pří, tím pádem vyloučena? Jak to, když eh, pak ehm, máme fotografie jakoby z minulé éry. Eh, pan Paneta i paní Šnábelová mají hodně, ehm, co musí udělat a doufám, že se toho ujmou a zhostí se ctí. Nyní už má slovo skutečně pan Roman Hajder na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Ehm, Evropská centrální banka už eh, opět má dva nové členy výkonné rady. Z pohledu paní Lagardové je, jak eh, je skutečně eh, pochopitelné, uvažovat nad tím, jak dopadají rozhodnutí ECB na všechny, ať už na stradatele či na občany. Máme jak nemovitostní trh, tak i jiné oblasti, kde se komodity stávají stále obtížněji um, obtížnější a dražší. Máme miliony evropských občanů, eh, kteří jsou ohroženi nestabilitou cenovou rovněž. A nyní toho využívají spekulanti, kteří se pouštějí i do spekulací s národními, eh, státními aktivy. Tady jde o to, aby lidé prostě ne eh, poslouchali příkazy, nesnažili se eh, pokračovat ve vyjetých kolejích a proto je významnou záležitostí, že čtyři členové rady odstoupili z protestu eh, proti takto nízkým eh, úrokovým sazbám, se kterými nesouhlasili. Nyní musí ECB eh, e uvažovat budoucnostně. Pokud si chce poradit s výzvami klimatické politiky, tak se bude muset paní Lagardová pohybovat mimo rámec svých pravidel. Zdá se, že občané už jsou zde úplně mimo a lobbysté jsou spekulanti a z těch dosavadních vyjádření bohužel lze pouze usouzovat, že paní Šnabelova bude podporovat tuto politiku, která směřuje proti občanům. Děkuji vám, pane poslanče. Paní Evelyn Regner jako další. Máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři. My ženy představujeme polovičku populace a proto si zasloužíme také půlku světa. A to znamená, my potřebujeme půlku pekárny a nejenom kousek chleba. My potřebujeme být zastoupeni v těch rozhodujících funkcích, ať už je to ECB, ESMA nebo jakékoliv jiné Eh, instituce a musíme tam být přiměřeně zastoupeni. A nejenom jednotlivě v těch tvrdě vybojovaných pozicích. My všichni známe tuto fotografii paní Lagarde, která je tam osamocena mezi muži. To je trapné. A opravdu to neodpovídá Evropě 21. století. Evropa potřebuje nás, ženy, chytré ženy, jako chytré muži, a musíme být na stejné úrovni. Musíme tedy spolu vytvářet Evropu. Musíme se podílet na vytváření pravidel, musíme přispívat k trvalé udržitelné ofenzivě v Evropě. Jde o to, abychom tady měli řádnou eh, měnovou politiku a abychom pozdvihli růst. A musíme také zajistit eh, změnu strategie z hlediska společenství. Takže rady, ministři a vlády musí dopustit, aby ženy mohly spolu utvářet politiku. Vážený pane komisaři, vidíte to. Vidíte, jaký je tady nominační postup, eh, který způsobuje, eh, že tam je nedostatečný počet žen. A my chceme, aby tento postup byl nově vytvořen a zcela přepracován. Děkuji vám a jako další je na řadě pan Gunnar Beck na minutu a půl. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, v polovině listopadu požadovala paní Šnábel od německých ekonomů Twitterem eh, zanechat škodlivých eh, kroků v rámci ECB. To ale eh, není správně Stejně tak, když tedy němečtí střadatelé vyjádřili svůj nesouhlas s tak nízkými úrokovými sazbami, tak je paní Šnábl více-méně odbyla jenom frázemi. Máme nyní nejnižší růst, nejvyšší daně a nejvíce nezaměstnaných v rozvinutém světě. A i sama ECB přiznává, že jejich peněžní toky vedly eh, k prohloubení krize a zadluženosti. Takováto politika přitom německé střadaly od roku 2010 stála už 650 miliard euro na um, úrokových sazbách a pak téměř milion euro každodenních um, kreditů, které musí být vynakládány, aby tato politika mohla vydržet. Nyní bychom chtěli slyšet pravdu a chtěli bychom vědět, zda paní Šnábl bude takto pokračovat. Děkuji vám a jako další Maximilian Krach na minutu a půl. Frau Präsidentin, meine... paní předsedkyně, dámy a pánové, jsme slyšeli tady ty jednotlivé zájmy, které tady zaznam, jsme zaznamenali ze strany pana Bergera především, který řekl, že tady existují dva druhy společností. To znamená akcionáři a společnosti pak střadatelů. A pan Fabio Paneta, který je kandidátem, oznámil, že pravidla ECB eh, nevyhovují eh, záchranným akcím z hlediska italských bank. On má pravdu, ale to dokazuje, že jednotná měna nefunguje vzhledem k tomu, že tady existují naprosto jiné ekonomické přístupy. A tento poznatek, že tady existují jiné ekonomické struktury, nemůže vést k tomu, abychom tady oslavovali tuto nominaci. To je v podstatě výsada ECB. Eh, Fabio Panetta zahovořil o zájmech Italů a zastupuje tady společnosti, své země, proto je fantasticky vzdělán, má opravdu proto akademické podmínky. Ale proč Německo navrhuje paní Šnábelovou, která také zastupuje zájmy určitých ekonomů a pracuje vlastně proti německým středatelům, dokonce kritizuje politiku, to je opravdu tajemství spolkové vlády v Německu. Samozřejmě, že o tom hovořila také naše kolegyně eh, od socialistu paní Regner. Nejedná se o půlku pekařství, jedná se o kvalitu a kvalifikaci. A ta nezávisí na pohlaví. A možná, že socialisté by měli spíše přemýšlet nad koláči než nad ekonomikou. Děkuji, pane poslanče. Nemáme spontánní řečníky, proto už nyní dám slovo panu komisaři Paolo Gentilonimu. Máte slovo. Uh, thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedající. Než to uzavřeme, tak chci říci, že bych měl poděkovat Benátovi Kretovi za skvělou práci ve výkonné radě ECB v posledních osmi letech také Sabin Lautenschläger. Děkujeme za její přínos členky výkonné rady ECB eh, e i za její úlohu při vedení evropského dohledu nad bankovnictvím. Jak asi víte, komise se neúčastní eh, jmenovacího procesu, ale určitě eh, si vážíme nových dvou členů výkonné rady, vážíme si jejich kvalifikace a souhlasíme s tím, co říká Evropský parlament, co tady bylo opakovaně řečeno ústy několika poslanců, že je třeba zajistit lepší genderovou vyváženost v bance i ve všech dalších eh, ekonomických orgánech. My máme veliký zájem o vaše názory na eh, tvorbu makroekonomické politiky v eurozóně. Dnes k tomu byla příležitost. A k tomu dovolte, abych doplnil ještě jednu připomínku. Myslím, že v posledních letech zátěž související se stimulací evropského hospodářství až příliš padala na měnovou politiku v eurozóně. Chceme-li vyváženější a efektivnější politický mix, potřebujeme také strukturální reformy a fiskální politiku. samozřejmě s ohledem na udržitelnost dluhů, především ve vysoce zadlužených členských státech. Fiskální politika může podpořit tu zemskou poptávku a může zvýšit očekávání inflace. Prezidentka ECB, paní Lagarde, toto také zdůraznila ve své řeči před parlamentem před nedávnem a já rozhodně v tomto s ní souhlasím. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji, pane komisaři, tímto uzavírám tuto rozpravu, hlasovat se bude zítra. A nyní se přesouváme k dalšímu bodu pořadu jednání. To je otázka k ústnímu zodpovězení na téma Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice BEPS 2.0 a chci připomenout, že se můžete hlásit, co by spontánní řečník, jak tradičně nebo elektronicky a rovněž máte možnost uplatnit novou modrou kartu. Instrukce jsou u vchodu. A nyní za výbor Ekon paní předsedkyně Irene Tinagli uvede téma. Děkuji, děkuji paní předsedající. Vážení kolegové, vážený pane komisaři, 240 miliard dolarů. To je částka, kterou podle údajů OECD, eh, o kterou přicházíme z důvodu těch více národních daňových eh, úniků. A Často se právě výnosy přesouvají do daňových rájů, což pro mnohé země znamená eh, obrovské výpadky v jejich rozpočtech, které by jinak mohly být využity na vzdělávání, školství, eh, penze a eh, posouvání ekonomiky upředu a to už se nezmiňuji o modernizaci a jiným záležitostem, které prospějí jak občanům, tak podnikům, malým a středním podnikům. Všichni by měli platit daně a proč právě občané a malé a střední podniky ty daně platit měly, a to podle sazeb, a v některých státech to dosahuje až 40% a více. Nadnárodní společnosti daně takto neplatí. My se s tím už nehodláme smířit, protože to vede k problému nikoli pouze eh, sociální nespravedlnosti, ale narušuje to i hospodářské vztahy na trhu. Hodně hovoříme o spravedlivém prostředí pro podnikání. Nyní ale bohužel daňová oblast eh, toto prostředí nevytváří. Ano, chceme odměnit inovaci a účinné provozování hm, podnikatelské činnosti. Stejná pravidla by ale měla platit pro všechny. Proto vítáme závazek 141 zemí, které vyjednávají reformu v rámci OECD, aby se s těmito záležitostmi vypořádali. Nyní se snažíme touto ústní otázkou vybídnout komisi, aby se s členskými státy dohodla na společné unijní pozici a aby se aktivně účastnila vyjednávání. Já jsem vděčná, že zde máme komisi a táži se, jakým způsobem hodlá komise zajistit společný postoj EU v mezinárodních diskusích v OECD o daňových výzvách, vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Druhá otázka, jak zamýšlí komise zajistit, aby probíhající mezinárodní diskuse okolo prvního a druhého pilíře byly konzistentní s návrhy eh, na tomto poli. A za třetí, jak se komise připravuje na provedení těchto eh, případně dohodnutých eh, záležitostí a v případě, že se nepodaří dosáhnout řešení, kdy a jak hodlá komise udělat něco pro koordinovanou reakci? Parlament eh, čeká, že se komise k tomu postaví aktivně, protože právě Evropa může sehrát fundamentální úlohu v tom, jak dostanou tvar tyto iniciativy, ale dojde k tomu pouze, budeme-li hovořit jedním hlasem. Eh, chci zajistit, aby se řešily dvě záležitosti. Za prvé, zdaňovat se má eh, v místě, kde je vytvářen zisk a to by se mělo týkat všech firm, které mají kontakt s uživateli a se zákazníky, včetně digitální sféry. A zároveň se domníváme, že by měla být minimální daňová sazba, která by měla být férová a která nebude stimulem k přesouvání daňové základny máme statistiky a z nich vyplývá, že v některých zemích je základní daňová sazba v podstatě nula, což není něco, s čím souhlasíme. Nastal nejvyšší čas modernizovat daňová pravidla a zajistit, aby každá firma platila férový podíl daní a to tam, kde vytváří hodnotu. Nechceme dusit digitální ekonomiku, ale přesto se domníváme, že se musíme pod lupou podívat na všechny firmy, které v této oblasti působí a zajistit, aby byly férově zdaněny. Nechceme, aby docházelo k nerovnosti, protože pak nemá ani daná země možnost z těchto daní financovat něco pro veřejnost a pak jsou nepřiměřeným způsobem daňově zatíženi a ať už eh, pracovníci, zaměstnanci nebo spotřebitele. To není férové. Naši občané chtějí aby nastala daňová spravedlnost a je nejvyšší čas tím něco udělat. Děkuji vám, paní předsedkyně, a nyní za komisi pan Paolo Gentiloni, máte slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji paní Tinali za to, že reformu mezinárodního zdanění firm jste zařadila na program tohoto zasedání. Otázky, které jste nastolila, ukazují, jak důležité toto téma je pro výbory Econtax a také pro uh, váš samotné. A také vám blahopřeji k dosavadní skvělé práci. Komise každopádně hájí evropský pohled na věc a dovolte, abych ho vysvětlil. Je třeba nadále paralelně pracovat na výzvách souvisejících s modernizací mezinárodních pravidel pro zdanění firem. Jednak je tady otázka zdanění digitálních činností, které se provádějí bez fyzické přítomnosti. To znamená, to je ten takzvaný eh, první pilíř, to znamená eh, přemístění tedy těch eh, daňových základů a potom je tady také eh, druhý pilíř, který se týká té digitální přítomnosti. Je tedy třeba zajistit řešení v případě, že firma působí v nějaké jurisdikci bez fyzické přítomnosti. A také je třeba eh, uzavřet, eh, uzavřít eh, prázdná místa, které zatím u BEPS přetrvávají. Hledáme tedy řešení na mezinárodní úrovni a zároveň ale třeba i zajistit co možná nejlepší vyústění výsledek pro členské státy i pro EU. Chci také zajistit, že budou dodržena specifika jednotného trhu, že jakákoliv řešení, která vyplynou z mezinárodních diskusí, toto budou respektovat. My se vždycky snažíme pracovat v zájmu evropských podniků a evropských občanů. A z toho důvodu se snažíme dosáhnout cíle, aniž bychom dále komplikovali život podnikům. Jakákoliv nová pravidla musí být jednoduchá, musí zároveň poskytovat dostatek zdrojů, které budou přerozděleny ve prospěch našich občanů. Je důležité uvědomit si ekonomický dopad řešení navržených v obou pilířích, tak aby členské státy mohly přijmout informované rozhodnutí. Předběžné výsledky naší ekonomické analýzy přijímové stránky jsou zatím povzbudivé. Ukazuje se, že EU jako celek by dle pilíře 1 mohla získat prospěch a že všechny členské státy by těžily z druhého pilíře. Komise se nyní obrátila na členské státy, aby poskytly eh, údaje a zprávy pro jednotlivé země, tak abychom mohli ještě ekonomickou analýzu zpřesnit. Na závěr, pokud se podaří dosáhnout globální dohody o obou pilířích, bude se muset EU rozhodnout, jak se to zavede v praxi na evropské úrovni. Pokud ta dohoda nebude dosažena nebo dosažena jenom v omezeném rozsahu do roku 2020, je zcela jasné, že tady přetrvá eh, smysl a důvod eh, konání alespoň na evropské úrovni a komise by se tím pak řídila. Děkuji. To paní komisařu. Děkuji vám, pane komisaři, a za EPL, eh, za EPP, křesťanské demokraty, má slovo pan Markus Ferber na dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři a kolegové. Nejdříve srdečné díky, pane komisaři za tento jasný závazek, který jste právě zde představili. Já myslím, že je to velmi důležité podle mého názoru. Spousta věcí, které jsme v podstatě společně řešili ve třech výborech a v zvláštním výboru, tak eh, ty nás vedou k tomu, abychom našli řešení. Nejlepší řešení samozřejmě zmezinárodnění eh, zdaňování, protože ty daně v digitální společnosti se nezastavují na hranici. Tady máme co dočinění s mezinárodní výzvou a musíme tedy mít mezinárodní přístup a proto velice vítám Eh, ten návrh, aby členské státy byly mnohem aktivnější, ale i ostatní státy jako USA, které eh, právě eh, v oblasti digitalizace sehrávají důležitou roli. My se musíme oprostit o těch fyzických provozoven, kde jsou stroje, pracovníci, kde máme ty hmatatelné vstupy. Musíme tedy si uvědomit, že v digitální společnosti jsou jiná kritéria a bohužel velice často je to právě daňové právo, které nakonec rozhodne o tom, kde bude sídlo dané společnosti. Ale říkám také jasně, že kdo tedy používá koně, musí udržovat čistotu eh, v konírně, takže nemůžeme samozřejmě zde provozovat neloajální soutěž. Musíme i v rámci Evropské unie jasně přistupovat k našim problémům, artikulovat je a proto doporučí komise, aby si to vzali k srdce. Nejenom komisařka pro soutěž, ale i vy jako nový eh, komisář, měl byste se pustit do těchto nových eh, záležitostí. Musíme zajistit vysykání těch daňových oáz. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A za socialisty a demokraty se nyní vyjádří pan Jonas Fernandez. Dvě minuty. Dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, před chvilkou jsme diskutovali o měnové politice Evropské centrální banky a mm, hovořili jsme o tom, jak by tato politika měla vypadat v návaznosti na rozhodnutí jiných ECB. Eh, e Mluvili jsme o kapitálových eh, tocích ani o eh, kapitálových rezervách. A nediskutovali jsme o tom, protože se nám podařilo dosáhnout evropské suverenity ve výkonu měnové politiky. Členské státy v 90. letech toto neměly, když se zhroutil evropský měnový systém, kdy eh, centrální banka a členské státy nebyly schopny vést své měnové politiky. A dnes tedy máme fiskální politiku. Dnes daňové základy jsou mobilnější než kdy jindy. Velké nadnárodní digitální firmy přesouvají zisky z jedné jurisdikce do druhé, používají transferové ceny a využívají všech děr v národních právních předpisech, aby nemuseli platit daně a státy potom tedy nemají suverenitu nad fiskální politikou, přestože proto mají legislativu. A o to tady jde. Jak vlastně zopakovat úspěch měnové politiky i v oblasti politiky fiskální? a proto potřebujeme ne už jenom koordinaci, potřebujeme minimální daňové základy eh, u zdanění právnických osob. Potřebujeme společný rámec pro zdanění kapitálových pohybů. Potřebujeme společné normy pod vedením Evropské komise a pod kontrolou tohoto parlamentu, tak aby občané si byli znovu jisti, že jejich problémy skutečně někdo řeší a není eh, v rukou nějakého mlhavého trhu. Je třeba, aby Evropská unie jednala a vrátila nám naši fiskální suverenitu. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní eh, Luis Garicano na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pane Gentilone. dovolte pár čísel. V loňském roce Apple ve Španělsku zaplatil 4 miliony eur eh, na daní z příjmu právnických obce. Přitom příjmy byly 394 miliony. Facebook zaplatil 864 tisíc eur a Netflix, pane Gentiloni, 3146 eur. 3000. A eh, to je zhruba to, co Netflix dostane eh, z, od 24 domácností v jednom domě, kteří jsou připojeni eh, na Netflix. A to je prostě výše jeho daně ve Španělsku. Bohužel to není izolovaný případ. Takovýchto příkladů je mnohem více, ukazují, jak velké nadnárodní společnosti se vyhýbají placení daní v EU. Jak, pane Gentiloni, můžeme žádat po našich občanech a malých podnicích, aby platili daně, když umožníme, aby ti, co vydělávají nejvíc, nic neplatili? Jak můžeme zajistit eh, sociální stát, když ti, co nejvíce získávají, eh, se na tom nepřimě, nepodílejí přiměřenou měrou? Jak můžeme hájit trh, když ta pravidla nejsou stejná pro všechny? A to, kolegové, je jedna z největších výzev, jež čelí Evropská unie. Občané se na nás dívají a očekávají, že dospějeme ke spravedlivému řešení. Nemůžeme přece ignorovat to, že globalizace a digitalizace změnily svět. Ale, jak už říkal pan Ferber, musíme opravdu eh, v 21. století. My dnes fungujeme s pravidly pro 19. století a to není možné. Eh, usnesení se snaží eh, zavést pravidla, tak, aby to zdanění mnohem více bylo vázáno na vytvářené zisky, aby opravdu tady byla férová hospodářská soutěž mezi podniky i mezi státy. Tato iniciativa by měla být schválena na celosvětové úrovni. Jedna země sama o sobě nemůže bojovat proti těmto problémům, které mm, způsobí nadnárodní firmy. A ta spolupráce musí jít i nad rámec Evropské unie. A jak říkala naše paní předsedkyně Tinagli, nejedná se jenom o zdanění digitálních firm. To eh, sahá mnohem dál. Týká se to všech nadnárodních firm a hlavním cílem tedy je dospět ke globálnímu řešení v rámci OECD. Jak jste říkal, pane komisaři, a já vám děkuji za tento závazek, pokud OECD do konce roku 2020 nebude schopna přijmout společné rozhodnutí, musíme jednat alespoň my tady v Evropě. A já vás mohu ujistit, že my se k tomu připojíme a budeme se snažit, aby skutečně pokud OECD nic neudělala, tak aby EU skoncovala s touto nespravedlivou situací. To řešení je nezbytné. Eh, je třeba, aby EU hovořila jedním hlasem a aby vyslala jasný signál, že jsme pro daňovou spravedlnost. Toto usnesení také říká, že nebudeme souhlasit s tím, aby OSVČ a malé a střední podniky platili větší daně než velké nadnárodní firmy. Chceme svobodný trh, kde všichni mohou soutěžit podle stejných pravidel a chceme také hájit náš sociální stát, proto potřebujeme zdroje k jeho financování. Děkuji. Děkuji, pane poslanče, a za zelené zelené, Svobodná Evropská aliance, vystoupí Sven Giegold tři a půl minuty. Eh, Děkuji, paní předsedající. Už 20 let od dob, co jsem ještě studoval, brojím za rovnost eh, daňovou a zároveň i za e, daňovou transparentnost, tak, aby e, nikoli pouze ti, kteří prohrávají, platili baně, aby je platili všichni proto je pro mě skutečně ehm, zraňující, když vidím, že přes veškerou snahu spolupracovat v daňové oblasti, spolupracovat světově ehm, loni a předloni se poprvé dostala efektivní sazba daňová pod 20%. A všichni dobře víme, že to není proto, že příliš málo platí malé podniky, nýbrž, že právě velké podniky si to umí tak zařídit, aby neplatili až tolik. A všichni víme, jaký to má destruktivní dopad. Poškozuje to celý koncept sociálního hospodářství, kde právě jde o to, abychom všichni, co by účastníci svobodného trhu, byli podřízeni stejným pravidlům, aby to bylo férové. A zároveň to poškozuje i společný evropský trh, kde máme eh, jedny, kteří neplatí nic nebo téměř nic a druzí, kteří na stejném trhu platí až moc. A proto se oslabuje i evropská spolupráce. A řekněme si upřímně, evropští občané to už pochopili, že my si s tím problémem neumíme poradit, že už se jim zabýváme celá dlouhá léta a je to jak na komisi, tak i na radě, ale bohužel i Evropský parlament, který sice volá velice silně potom, aby se s tím něco udělalo, přesto se nám toho dosáhnout nepodařilo. Podařilo se nám jedině omezit bankovní tajemství, což znamená, že si už nemůže kdo chce schovávat své peníze ve Švýcarsku. Ale bohužel u podniků se nám to zatím nepodařilo podnikatele stále ještě si mohou zakládat firmy na poštovní schránku, mohou jít mít desítky a nic, žádné daně z nich neplatí. Ono je dobře, že se to nyní bude projednávat na půdě OECD, ale malé krůčky nám už nestačí. To, o čem se rozhodlo za Junkrovy komise, totiž směrnice o daňových únicích jedna k dvěm, ta má tolik mezer, že to nestojí ani za ten papír, na kterém to je vytištěno to vše ty firmy si tak krásně nastrukturují své fungování, že to klidně obcházejí a to bez problému. Proto nastal nejvyšší čas, abychom si společně určili minimální daňovou sazbu a podkročit ji už nebude smítnět nikdo. Mně je líto, že vidím, že jak EPP, tak i liberálové mají potíž se k takové mm, koncepci znát. A právě sociální demokraté to zdůraznili, že totiž je nejvyšší čas, aby rada začala ty nápady uvádět v život, aby transparentnost vyšla úroveň. Děkuji, pane poslance. A nyní za ID má slovo pan Gunnar Beck na dvě minuty. Frau Präsidentin. Vážená paní předsedkyně, stěžovat si za nedostatečné zisky z daní a na dumping eh, není neospraveditelné. A pravdou je, že Evropský parlament usiluje o globální daňovou politiku a o daňový orgán v Evropské unii. Parlament chce větší integraci z hlediska fiskální politiky. Ty záměry jsou jasné. Za prvé je zde snaha zde vytvořit nadnárodní orgán, eh, který by oslabil vnitrostátní orgány. To znamená, stále by se snižovaly pravomoci vnitrostátních orgánů a zále by se zvyšovaly kompetence tzv. Eh, jaksi nezávislých orgánů, jako je ECB a další. To znamená, to jsou ty nezodpovědné instituce, které nerušeně podporují migrační politiku. Za druhé, my nechceme eh, žádné další právní eh, zlomy v Evropské unii. Zde se požaduje jednomyslnost a proto eh, se zde odkazuje na článek 113, kde by bylo možné potlačit princip jednomyslnosti. Za třetí, Evropská unie má vlastně nejvyšší procento eh, zdaňování ze zemí OECD. V podstatě tyto daně byly používány proto, aby se podpořily ilegální migrace, aby se zachraňovaly banky. Německo připustilo obrovské množství migrantů a to stálo miliardy eur. Kolegové, pochopte, že zde není možné opět se vzdávat kompetencí a zde sázet na tuto měnu, která nemá žádnou oporu. Děkuji, pane poslanče. A za EKR má slovo pan Bogdan Žoňca. Máte minutu a půl. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, pane komisaři. Když bychom se shodli na tom, že praxe daňových úniků eh, či eh, daňových podvodů nejsou eh, přípustné, tak aktivity skupiny G20 jsou chválihodné. Na čem však záloží je dopracovat se mezinárodního konzenzu, který bude akceptovatelný pro co nejvíce států, protože cokoliv zavedeme nového, tak to bude mít významný dopad na další fungování eh, vyvinutých států a to celé dlouhá léta. Vše musí být eh, podpořeno důkladnou analýzou a promyšleno. Bohužel parlament není konzistentní. Já například souhlasím s konceptem druhého pilíře, kde se hovoří o zdaňování hodnoty či aktivit v zemi, kde se tato aktivita odehrává. To bychom si přáli všichni. V praxi je to však úplně naopak. Ono přece tento koncept bude uvalovat daně na firmy, jejíž zahraniční pobočka něco někde vytvořila, nějakou hodnotu, e, pouze proto, že ta firma by to jinak i tak zdanila, ale nižší sazbou v jiné zemi. E, proto e, bychom se měli zabývat vším i v konceptu toho, jak některé státy pomáhají určitým firmám, aby to pak neposloužilo zájmům pouze několika málo států. Tady musíme hledat řešení, které pomohou všem. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní za sjednocenou levici dostane slovo Jose Gusmao. Máte dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, tento text představuje určitou snahu bojovat proti působení nadnárodních společností, které v podstatě představují obrovské výpadky daňových příjmů, které musí víceméně nést ostatní daňoví poplatníci a zatěžuje to eh, politiku v oblasti investic členských států. Je to také porušení principu loajálních vztahů mezi členskými státy, protože existují členské státy, které mají strategii vyvlastňování ostatních členských států, přelévání daňových eh, příjmů. Jsme zde v instituci, kde se často hovoří o nerovné hospodářské soutěži a kde se hovoří o principu spravedlivé soutěže. A my vidíme, že nejenom podniky, které spadají pod stejnou jurisdikci, eh, mezi sebou zápasí, ale i podniky v různých státech. A my jsme zklamáni, že v tomto textu, když se hovoří o minimální sazbě v Evropské unii, tak se nehovoří o skutečném zdaňování. Je to stále ta hra, která vlastně má nová pravidla, ale dochází díky této hře k daňovým únikům. Je to tím, že víme, kdo je autorem eh, této, tohoto usnesení. A eh, víme, že eh, tyto osoby tvrdí, že je to správný boj. Ovšem to bude možné pouze tehdy, pokud se dohodneme na celém světě. Děkuji vám a za nezařazené dostává slovo pan poslanec Lechteris Nikolao Alvanos. Na minutu a půl. Máte slovo. Ta peri περί δίκαιης A αποτελούν μέρος των sfodron antiparathesion. Takzvané spravedlivé zdaňování je součástí veliké srážky a tenze dvou systémů skupiny eh, monopolů z třetích zemí soutěží se zemi z EU Máme digitální ekonomiku, zelenou ekonomiku, takzvané zelené investice. Všude tam se perou tyto monopoly. Když se to snažíme vše konzumovat z pohledu zdaňování, je to jako vtip. Tady jde o to, že všechny tyto skupiny se snaží vytěžit maximum na úkor pracujících. Například v Řecku pracující a malé investice eh, platí 93% daní. Firmy firmy jich odvádějí pouze sedm do rozpočtu. Eh, daň z příjmu eh, pracujících obnáší 39 a přitom z dividend platí podnikatele daň pouzích 25 a e, takzvané úlevné, úlevná opatření mají mizivý dopad ve srovnání s tím, jak jsou všichni obvykle zdaňováni. Jedná se o nový standard, který prosazuje e, nová řecká vláda a už ta předchozí jej zaváděla. E, Super bohatí platí méně než chudí. Daňové výjimky eh, pro vlastníky eh, lodí by měly zmizet. A nyní se obracím na paní poslankyni Džir, máte dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, je opravdu na čase, aby i digitální podniky platily daně. Eh, ta situace nemůže takto pokračovat. Google, Facebook a další neplatí žádné daně a není možné, aby to takto eh, pokračovalo. Jsme na dobré cestě, když voláme po mezinárodním řešení a po širším rámci. EU, OECD, to by byla dobrá platforma. Máme tady dva pilíře. Co se týče prvního pilíře, tak s tím se mohu stoprocentně identifikovat. Znamená to, že členské státy budou mít více práv z hlediska zdaňování a za druhé se hovoří o minimální úrovni zdanění. S tím mám ovšem zásadní problémy, protože tady není k dispozici zatím žádná studie ohledně minimální úrovně zdanění. Pokud bychom měli zavést tuto úroveň zdanění, tak bychom potřebovali studii, protože jinak by podniky přenesly svoje sídlo do jiné země a optimalizovali eh, svoji daňovou politiku a přešli by do státu, kde by platili menší daně. Takže bychom tím ohrozili naší konkurenceschopnost a v podstatě bychom podporovali daňové oázy v třetích státech. Pokud by podniky měly platit více daní, tak samozřejmě budou mít také větší administrativní zátěž a to je nesprávná cesta. OECD by měla eh, zrealizovat studii o dopadech. A ještě poslední připomínka. V tom textu je určitá formulace, kde se říká, že daňové eh, politiky by měly mít větší nebo menší dopad. Eh, I tady bychom měli mít diskuzi uvnitř Evropské unie a měli bychom podpořit spravedlivou politiku zdanění. Jinak podniky budou opouštět Evropu. Neměli bychom zhoršit naši konkurenceschopnost. Děkuji vám a nyní Pan poslanec Paul Tang na jednu minutu. Eh, voorzitter. Eh, ik zal in het Nederlands spreken. Eh, de grootste bedrijven. Vážená paní předsedkyně, budu hovořit holandsky. Podniky jako Google, Facebook a další realizují miliardy zisků a neplatí prakticky žádné daně. Takže rozhodnutí, které přijala francouzská vláda a také moje strana, která chtěla zavést zdanění těchto společností, bylo správné. Ale samozřejmě pan Trump okamžitě hrozí s obchodními sankcemi. To ohrozuje naši svrchovanost a také je to e, zásah do práv OECD, které e, vyjednává právě tuto novou politiku zdaňování. Ten současný systém je zcela zastaralý a v podstatě členské eh, státy eh, se snaží různě podbízet v rámci svých daňových politik. Musíme vyvíjet tlak v této oblasti, ale musíme se také postarat o to, aby Evropa zdaňovala tyto velké podniky. Evropa se musí stát také vůčím kontinentem v této oblasti. Paříž, Hák eh, a Berlín, pokud budou jednat společně a budou mít společný postup, pak bude možné eh, snížit eh, daň, ale děkuji. Eh, a nyní dám slovo panu Dragošovi Pisaru. Máte dvě a půl minuty. Mulțumesc, doamna președinte, o să vorbesc în limba română. Vážená paní předsedkyně, budu hovořit v rumunštině. Vážený pane komisaři Gentiloni, Vážená paní předsedající a vážená paní zpravodajko, Spravodajko, tato rozprava je velice důležitá. Já bych si přál eh, přistoupit k této otázce jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Ale v podstatě dospěju ke stejnému závěru, eh, který spočívá v tom, že bychom měli podpořit tento návrh. To, o čem mluvíme dnes večer, Eh, nemá za cíl eh, přistupovat k nadnárodním společnostem jako k nepřátelům lidu. My nechceme tady zahájit nějakou válku proti těm velkým nadnárodním podnikům. My chceme zajistit určité jisté stejné vnímání na úrovni EU a OECD a je nutné zajistit, aby ty velké částky eh, daňových eh, příjmů nemysely, aby tady nebyl tento výpadek eh, a přesouvání daňových povinností z jedné země do druhé. Samozřejmě, že tady také mm, funguje občanská společnost v tomto smyslu a mnoho členských států Evropské unie a OECD zvyšují svůj hlas v této oblasti. Musíme také zdůraznit, že se jedná o etiku a o chování těchto nadnárodních společností, ale týká se to také soutěže a koordinace mezi členskými státy, protože tyto společnosti využívají rámec, který zde máme a který není efektivní. Zároveň je tady problém na národní úrovni, který se týká kvality daňových zpráv a kompetencí těch jednotlivých eh, daňových orgánů v jednotlivých státech. Tyto návrhy, které tady existují, to znamená přidělení práv na zdanění a dále globální přístupy, tak abychom se vyhnuli daňovým únikům právě díky minimální úrovni zdanění, může fungovat pouze v mnohostraném rámci a Evropa zde může být příkladem. Opakuji, nejedná se o válku proti těm velkým nadnárodním společnostem, a nejde o to, aby platili více daní, ale jde o to, abychom tady nastavili systém, který by umožnil, že nebudou malé podniky penalizovány a že zabráníme této honbě za lacinějšími nebo nižšími daněmi v rámci různých zemí. Myslím, že je na čase, aby parlament vyslal pozitivní signál v tomto smyslu. A to je právě v podobě tohoto návrhu. To je systém, který je předvídatelný a umožní rozvoj trhu. Děkuji a jako další dostává slovo pan poslanec Ernest Urtason na dvě minuty. Děkuji. Vítáme tuto rozpravu a i usnesení, které parlament tento týden schválí. Je důležité, aby právě EU odehrávala klíčovou úlohu v postupu dohody o budoucím tvaru zdaňování digitálních gigantů. Je důležité, aby platili eh, férovou hm, část toho, co jim přísluší. Nicméně dává nám to i potenciál updateovat pravidla pro zdaňování firem. Není možné možné pokračovat z pravidly z 20. století. V současné době pobočky digitálních firm si převádějí e, obrat, jako kdyby šlo o dvě nezávislé firmy a toho zneužívají nadnárodní firmy. Jedno z řešení, kde akademická obec i e, hospodářští experti souhlasí, je zdaňovat je jako globální globální eh, jednotky a měli bychom mít právě CCCCB, tam byly oba návrhy zablokovány radou včetně toho z roku 2016. Doufáme, že se dopracujeme jakéhosi výsledku vyjednávání do konce příštího roku. Všechny unijní státy by se měly zbavit dřevnivostí, zasazovat se za to společně, tak abychom zajistili, že každá firma je zdaňována tam, kde prodává, kde zaměstnává, kde má aktiva, kde má zákazníky a kde podepisuje smlouvy. Očekávání přesvědčování občan, občanů, že zdaňování už konečně bude férové, je eminentní. Nesmíme si nechat poškozovat eh, reputaci našich daňových režimů, proto musíme postupovat společně. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní minuta a půl pro pana poslance McCarthyho. Máte slovo. Děkuji. Stejně jako už zdůraznili předřečníci, návrh OECD má hodně kladného. V neposlední řadě i skutečnost, že i tato organizace si konečně uvědomila, že se musí začít zabývat zdaňovan, otázkami zdanění i zblízka, nikoli pouze co by nestranný pozorovatel, avšak mnohé z toho eh, bylo vyňato a boj eh, těch, kteří se zasazují za daňovou spravedlnost, eh, mm, pokračuje jak v oblasti daňových rájů a přesouvání zisku tam, tak společný minimální daňový základ. Hlavní překážkou, řekněme si to otevřeně, je USA. Dva pilíře. Tento princip bude fundamentální novou érou, která povede k udržitelnějšímu a spravedlnějšímu systému. Já apeluji na vlastní vládu už celé dlouhá léta, že se musí postavit těm daňovým únikům. Eh, loni Irsku um, pouze 10 nadnárodních firm eh, zaplatilo 45 eh, daní a eh, musíme mít novou průmyslovou strategii, která jim eh, vypočítá ty daně férově. Musíme se už nyní začít připravovat, než nastane šoková terapie pro obyčejné řadové rodiny i zaměstnance a rolníky. Děkuji, pane poslanče. A nyní paní poslankyně Pilar de Castillo Vera, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení eh, kolegové. Digitální technologie v dnešní době už nejsou eh, subjektem samotným o sobě. Oni se prostě stali všudy přítomným ve všech eh, konkurenceschopných inovativních odvětvích. Stačí se podívat kolem sebe, vidíme, jak vypadá výrobní průmysl, doprava, zemědělství, cestovní ruch a tak dále. A v tomto kontextu eh, daňové normy, které byly vytvořeny na základě podnikatelských modelů s fyzickou přítomností, jsou zcela vzdáleny realitě. Dnes je mnoho digitálních firm, které mají klienty a vytvářejí eh, ekonomickou hodnotu v zemích, kde ale nejsou fyzicky přítomné. Kromě toho, Mnoho z těchto firm také získává příjmy z nehmotných aktiv. A my dnes máme daňové systémy, které vycházejí z ekonomiky, která se opírala o principy minulého století. Dnes žijeme v globálním světě a potřebujeme tedy nějaké celosvětové prisma. Je třeba uspůsobit právní předpisy pro hospodářskou soutěž. Tady se jedná o daňové normy, ale není to eh, jediný případ, kdy hovoříme o aspektech, které souvisí s hospodářskou soutěží, protože eh, mnoho eh, dalších podniků je v obdobné situaci eh, kvůli digitalizaci a globalizaci a budeme se s tím setkávat po celé funkční období. Dnes hovoříme o, tedy o daních OECD, vede tyto diskuse a je třeba, aby Evropská unie ztratila ze zřetele základní věc a to je eh, ta potřeba vůdčí úlohy. Tu vůdčí úlohu musí nést eh, komise, jednotlivá předsednictví rady a taková jsou očekávání tohoto parlamentu i evropských občanů. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní paní poslankyně Aurora Lalik. Máte minutu. Je, madame. Děkuji paní předsedající, vážený pane komisaři, drazí kolegové. Všichni jsme eh, slyšeli zde hovořit o těch různých daňových skandálech eh, v, poles, v posledních eh, letech. A všechno to má jeden společný bod, a sice, že ty nadnárodní společnosti využívají těch rozdílů mezi našimi systémy a došlo k velmi malému pokroku v posledních letech, a to ještě eufemismus. Je tady opravdu velmi důležitá daňová soutěž. Před chvílí tady eh, kolega hovořil o tom, že bychom neměli vnímat na národní společnosti jako nepřátelé. Nejde o to, že jsou nepřátelé, ale oni by měli také přispívat v tom správném poměru eh, k našim společnostem a podporovat naše sociální systémy a tak dále. To neznamená, že bychom říkali, že jsou nepřáteli tisíc miliard. To jsou roční ztráty na evropské úrovni z důvodu daňové optimalizace, daňových úniků. Z toho bychom mohli například zafinancovat ekologický přechod, který je naléhavý. Proto OECD eh, zahájilo tedy tyto snahy o zajištění minimální úrovně zdanění. Chceme zajistit, aby podniky platily tam, kde realizují zisk. A za druhé, Minimální úroveň zdanění by měla být stanovena na celosvětové úrovni. Problém je, že pan Trump se postaví proti tomuto projektu, projektu, který je pro nás velmi příznivý a proto naše většina v tomto parlamentu požaduje, aby komise vytvořila mm, realizaci pro ten, eh, realizovala tento projekt na evropské úrovni. Henrik. Děkuji a jako další pan poslanec Han na dvě minuty paní poslankyně Hán, milí kolegové, kolegyně, vyhýbaní se daním a skutečnost, že to může existovat, je prostě skandální. Máme tolik Evropanů, kteří v současné době se plně cítí odpovědní za placení daní a e, tito lidé se snaží e, důstojným způsobem podílet na eh, životě státu. Nastal čas, aby velké koncerny platily to, co jim přísluží. Mnohé z nich využívají daňových mezer a řekněme si otevřeně, proč existují tyto mezery? Je přece na nás, abychom je zlikvidovali. Potřebujeme jít novou cestou. Potřebujeme začít zdaňovat nadnárodní firmy přímo a nikoli eh, to rozcupávat a snažit se něco z nich eh, vytěžit. Tady máme právě německé předsednictví rady, které by se mělo hm, které by mělo přispět k tomu, aby ty kroky už byly velké. Žijeme v 21. století a i daňové principy musí tomu odpovídat. Musíme používat jak sankcí, tak i nový, zavádět nový systém a domluvit se s USA. Je třeba zavést efektivní minimální daňovou sazbu v EU a i v OECD. Musíme dosáhnout dohody do konce příštího roku. Pokud se to nepodaří, tak čekáme, že EU sama předloží nosný návrh pro efektivní daňovou spravedlnost v digitální éře a i jak vyřeší to, že nadnárodní společnosti ponesou svůj díl odpovědnosti z pohledu daní. Pouze daňová spravedlnost povede ke spravedlnosti obecné. Děkuji, paní poslankyně, a nyní dávám slovo João Ferreira na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, podle odhadů nadnárodní společnosti představují asi 15 miliard dolarů jako e, ztráty, daňové ztráty. Je to částka, která by se mohla využít na sociální systémy a na zlepšení podmínek pracujících to je součást neoliberální politiky volného pohybu kapitálu, delokalizace, privatizace a oslabování eh, státních zpráv. Návrhy, které mají být přijaty například z hlediska eh, společného daňového základu a konsolidovaného základu, prokazují, že se to nebude dotýkat eh, nadnárodních společností a nebudeme moci tedy zasahovat proti daňovým rájům, pokud budeme mít podezření, že se zisky přesouvají a že se daně platí ve výhodnějších podmínkách. Bylo by nutné tedy bojovat proti tomuto daňovému uniku. A musíme za každou cenu respektovat svrchovanost státu v této oblasti. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní dávám slovo paní Barbaře Táler na dvě minuty. Vážená, Vážená paní předsedkyně, pane komisaře, kolegové, kolegyně, um, nikdy uh, jsme nemohli čekat na to, že naše zpráva bude mít ta vhodná řešení. Bohužel to vede k velkým výzvám. Neustále vznikají nové mezery v zákonech a nadnárodní firmy mají na to, aby je vyhledávali a aby si ulevovali od daňové zátěže. Bohužel pak malé a střední podniky musí platit daně v plném rozsahu. To je zcela zřetelně nespravedlivé. Já už sama dlouhá léta podnikám a cítím to na vlastní kůži. Toto usnesení je důležitým vstupem do dalších konzultací na půdě OECD a domnívám se, že nemůžeme dost často zdůrazňovat, že nastal nejvyšší čas odejít od představy, že se zdaňuje někde, kde je firma fyzicky přítomná protože jedno je jasné, naše hospodářství projde ještě další digitalizací v nejbližších několika letech. A proto já bych ráda podpořila to usnesení, které jsme zde vypracovali. Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další pan Marek Belka na minutu. Děkuji. Říkají, že Jisté v životě jsou pouze daně a smrt. Skandály jako Panama Papers nebo LuxLeaks ale prokázali, že pouze ty daně jsou, eh, pouze ta smrt je jistá a nikoli daně. Zdá se, že malé firmy a startupy jsou v problémech, aby se ufinancovaly eh, tak Facebook a jiné nadnárodní firmy si dělají, co chtějí. Je na OCTD, aby se dvěmi pilíři souhlasili i USA. Je třeba vše odsouhlasit paralelně a i paralelně to uvést v život. I USA musí pochopit, že se zdaňuje tam, kde se tvoří hodnota a nesmí se tomu nikdo vyhýbat. Ale máme obvykle podezřelé i v EU. I zde musíme hovořit jedním hlasem. Nemůžeme zde mít ty, kteří se snaží vše ignorovat. Pokud se nepodaří do konce roku 2020 vše na mezinárodní úrovni vyjednat, apelujeme na EU, aby přišla s unijním řešením, tak jak nám to slíbila paní von der Leyenová. Děkuji vám, pane poslanče, a nyní Evelyn Regner je na řadě, máte minutu a půl. Thank you very much. Danke schön. Uh, eh, Děkuji, vážený pane komisaři. A když hovoříme o této záležitosti, tak hovoříme o BEPS 2.0, to znamená zdaňování v 21. století. A to je opravdu zatraceně důležité. Musíme tedy zdaňovat ve prospěch obecných zájmů, podpory vzdělávání a podniky by měly být pišní za to, že mají zisky a že mohou svým dílem eh, přispívat eh, v podobě daní. Daně musí být placeny tam, kde se hospodaří. Basta. Facebook a Google musí zajistit eh, ten svůj přiměřený díl těm státům. Facebook například přes různé, různá riziková aktiva neplatí žádné daně v Rakousku. Zatímco e, tradiční podniky samozřejmě platí a přispívají. To je nefér, škodlivé a je nutné s tím skoncovat. Jedna věc je jasné. Proto, aby PEPS 2.0 fungoval, potřebujeme transparentnost. Musíme vědět, kde platí tyto koncerny a kde neplatí potřebujeme eh, si také uvědomit, že se nesmíme mm, nesmíme zajišťovat jakousi blokádu ze strany, eh, ze strany ministerstev financí. Víte, že v Rakousku máme Národní radu v tomto ohledu a konečně tato Národní rada eh, rozhodla, že co se týče této blokády, kterou učinila rakouská vláda, takže se této blokády vzdá. A toto téma by mělo být nově opět na programu, abychom zajistili ten příspěvek, který je nezbytný. Jako Evropský parlament musíme být ambiciozní. To znamená minimální zdanění 18 To je jediná možnost, jak bychom se mohli zbavit dumpingu a směřování tedy k špatné kvalitě. Děkuji, paní Děkuji vám, paní poslankyně. A jako další dostává slovo paní Margarita Marques na jednu minutu. Já budu hovořit portugalsky, vážený eh, pane komisaře Gentiloni, vážená paní předsedající. Když se podíváme na vývoj situace v OECD, je to příležitost celosvětově zareagovat na daňové výzvy v digitální oblasti. Pokud jde o při- nové přidělení práv na zdanění, to je ten první pilíř, tak eh, diskuse postupuje, i když velmi pomalu. Pokud jde o minimální úroveň zdanění, Eh, hovoří se o minimální sazbě v každé jurisdikci, zejména u těch digitálních firm, a to si skutečně zaslouží naší chválu. Čekáme, jak rada pokročí eh, se návrhy eh, na, v oblasti daně z příjmu správnických osob. Jednání o těchto dvou pilířích by měla probíhat souběžně. Konečně také očekávám, že se dospěje příštím roce k dohodě, nebo alespoň tedy během německého předsednictví rady. Tato dohoda bude zásadní, chceme-li eh, zaručit větší daňovou srozumitelnost a spravedlnost ve světě i v Evropě. Bardzo děkuji paní poseł v rámci zgłoszeń z sali. Děkuji paní poslankyně. V rámci každý aj máme dva přihlášené do debatě a jako první pan poslanec Tuchodaru na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Důležité je, aby daňový systém byl eh, pro mnohé tady. A my jsme tady všichni daňoví poplatníci a každý platí eh, daň tam, kde je vydělává. A to by mělo platit také pro nadnárodní firmy, poněvadž eh, tím se tedy financují například eh, zdravotnictví a další sociální služby. Takže já jsem proto. A v podstatě by to mělo platit všude v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám. A eh, ještě tady celkem máme dva kolegy v Catch the Eye. Pan Čivora druhý jako první. Uh, Já bych chtěl uh, upozornit na řadu aspektů tohoto usnesení, ale zejména bych chtěl upozornit na to, že v kontextu Evropské unie, která jedná jednostranně a eh, na základě doporučení zprávy OECD BEPS Jde o otázku daňové spravedlnosti a jak je možné zajistit bez toho, aby zbytek světa jednal v souladu s některými těmito návrhy, je velmi eh, obtížné, protože bychom tím eh, podkopali naši konkurenceschopnost, ohrobili, ohrozili bychom zahraniční investice v Evropské unii. Evropská unie má problémy konkurovat zbytku světa eh, digitální eh, globální ekonomice. Máme velmi málo nadnárodních korporací, které eh, by eh, se rozšířily do celého světa z Evropské unie. Takže ta představa o tom, že bychom mohli jednostranně jednat v této oblasti bez toho, abychom na svou stranu získali velké obchodní partnery, by podkopala konkurenceschopnost Evropské unie a e, vedlo by to ke snížení zaměstnanosti evropských občanů. Děkuji. Debata k tomuto e, bodu bude pokračovat e, prohlášením pana komisaře Gentiloneho. Děkuji, pane předsedající. My jsme dnes diskutovali téma, které bude v nadcházejících letech zásadní pro Evropskou unii a také pro udržitelnost jednotného trhu a celého našeho sociálního modelu. A z toho důvodu si myslím, že tato debata byla velmi užitečná. Chtěl bych jen zdůraznit dvě věci, a sice jde o to, že vaše podpora, tedy podpora parlamentu, bude klíčová v nadcházejících letech. Naprosto klíčová máme-li zajistit eh, provedení opravdových reform. Za druhé, Evropská komise teď pracuje na tom, jak zajistit jednotný postoj u OECD. Musíme jednat prostřednictvím našeho předsednictví, které formálně vede tuto debatu a myslím si, že budeme mít také velmi dobrou spolupráci za nadcházejícího chorvatského a poté německého předsednictví. Je potřeba říci, že my bychom také rádi našli globální řešení. Nechceme to eh, se pokoušet dělat eh, bez toho, přesto že dnes všechna mnohostraná jednání v oblasti obchodu jsou velmi náročná, ale eh, my jsme plně odhodláni o to i přesto usilovat. Musíme hledat ale také alternativy. Ten úkol, který já jsem dostal předsedkyně komise, je usilovat o to globální eh, řešení prostřednictvím OECD. A pokud to nebude možné, tak budeme hledat nějakou evropskou cestu. A zase proto budeme potřebovat velmi úzkou spolupráci s parlamentem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Tím je debata ukončena. Byl podán jeden návrh rezoluce a hlasovat se o něm bude ve středu. A jelikož eh, tady dosud nemáme všechny kolegy pro příští bod eh, jednání, eh, ti kolegové nejsou zde, tak vyhlašuji několik minut přestávku. Bitte. A jako další eh, bod na programu je zpráva paní zpravodajky Regimenty na téma makrofinanční pomoc Jordánsku. A jako první promluví paní zpravodajka, paní Luisa Regimenty. Buonasera, presidente. Dobrý večer, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Ujímám se tady slova v tomto sále jako zpravodajka pro tuto důležitou eh, záležitost. Je to pro mě velkou ctí. Jsem ráda, že tady mohu jménem výboru INTA předložit toto stanovisko, které bylo schváleno jednomyslně a jejímž cílem je doporučení poskytnout makrofinanční pomoc 500 milionů eur jordánskému hašimovskému království. Je potřeba si uvědomit eh, kontext a věnovat pozornost eh, ekonomické a sociální situaci v Jordánsku a uvědomit si eh, všechna, všechny problémy, které sužují tuto zemi v boji proti terorismu a při řešení ekonomických problémů. Takže je potřeba si uvědomit, že je, je, musíme jednat velmi rychle Eh, je potřeba zohlednit také předchozí pomoci, programy pomoci Jordánsku, které vedly k tomu, že ty dostupné prostředky, které byly poskytnuty na velmi nízký úrok, přispěly k uchování makroekonomické stability v této zemi a vedly k zachování sociálního smíru eh, Pomoc byla eh, využita velmi efektivně za spolupráce s eh, jordánskými úřady. Hospodářský růst ale zůstává velmi eh, slabý, dochází k poklesu životní úrovně a posledním roce museli jordánské úřady požádat o dotečnou pomoc Evropskou komisi, aby mohli překonat interní problémy s, financ- s financováním externího zadlužení, aby bylo možné zajistit stabilitu v celém regionu. Jordánsko je proto eh, klíčové vzhledem k tak vysokému počtu syrských uprchlíků na svém území. V roce 2019 komise přijala návrh eh, o třetím programu ve výši 500 milionů euro. Chci připomenout, že eh, vzhledem k řešení migrační krize a boje proti terorismu a také vzhledem k Eh, dodržování lidských práv, eh, tato třetí půjčka představuje přidanou hodnotu. A velmi pozitivní vývoj v Jordánsku a je to také důležité z geopolitického hlediska, aby Jordánsko mohlo překonat tíživé ekonomické a sociální problémy Víme, že syrský konflikt eh, měl velmi negativní dopad na Jordánské království vzhledem k přerušení regionálního obchodu, k eh, snížení příjmu z eh, cestovního ruchu, také poklesla důvěra investorů a také jsou tady problematické kapitálové toky v celém regionu. Jde o to, jak zajistit výdaje Jordánského království, zejména v oblasti zdravotnictví a školství, které jsou těžko udržitelné bez těchto obvyklých příjmů a bude potřeba také zajistit důstojné přijímání a eh, životní podmínky pro uprchlíky, kteří se tady nacházejí. Takže Eh, i jim je potřeba zajistit přístup ke zdravotnictví a na pracovní trh. Dále chci připomenout, a to je také důležité, eh, že Jordánsko eh, je naším partnerem v boji proti terorismu v regionu. Je to strategický partner pro Evropskou unii a spolupráce v oblasti obchodu s lidmi a obchodu s střelnými zbraněmi a také Eh, Jordánsko se s námi vyměňuje velmi důležité eh, údaje, které jsou důležité pro náš boj proti terorismu. Jordánsko eh, dále dodržuje demokratické principy a také má náboženskou snášenlivost a svobodu vyznání. Takže to jsou také velmi důležité, důležité aspekty, ke kterým potřeba přihlédnout. A jsou tu chráněna práva žen a menšin. A v neposlední řadě chci také poděkovat, eh, je potřeba poděkovat Jordánsku za to, že s námi má stabilní obchodní výměnu a poskytuje nám důležité informace. Takže to nám nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti eh, pro naše investory. Je potřeba také se ujistit o, o tom, že poskytnutá finanční eh, pomoc bude efektivně využita a povede například k tomu, aby byly poskytovány podnikatelům půjčky, které jsou nutné pro zvýšení hospodářského růstu. Měli bychom využít všechny nástroje, které máme k dispozici pro to, abychom mohli kontrolovat eh, tyto prostředky, aby byly transparentně eh, využívány. Dále chci připomenout, že je potřeba touto půjčkou také prokázat eh, to, že Evropská unie podporuje země jako Jordánsko, a e, bude potřeba tuto půjčku poskytnout co nejrychleji. Já budu doufat, že zítřejší hlasování povede k udělení této makrofinanční pomoci Jordánskému království. Děkuji vám za pozornost. Danke, Frau Berichterstatterin. Ich muss Ihnen... Děkuji vám, paní e, zpravodajko. E, musím vás upozornit, že už jste využila celý svůj čas, i to minutu 30, eh, kterou jste měla na závěrečnou řeč, takže máte na závěr pouhých 20 vteřin. Eh, nyní pan eh, komisař Gentiloni. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat zpravodajce Eh, paní Regimenty a celému výboru INTA za velice cenou práci na této zprávě i za ducha spolupráce. Chci poděkovat také rozpočtovému výboru i výboru pro zahraniční záležitosti za jejich podporu. Eh, no, eh, od roku 2011 jordánská ekonomika byla hodně postižena regionálním nepokojem, zejména v Iráku a v Sýrii. To vedlo eh, k velkým šokům i v některým strukturálním eh, slabostem v oblasti vývozu a také určité slabosti v konkurenceschopnosti tento regionální nepokoj um, oslabil růst a také vyčerpal veřejné finance. Syrský konflikt měl velký dopad na Jordánsko vzhledem k velkému přílivu. 1,3 desetiny milionu Syřanů přišlo do Sýrie. Tento přísun syrských uprchlíků také eh, oslabil veřejné služby, fiskální příjmy i infrastrukturu. V těchto těžkých okolnostech Jordánsko doposud zachovalo makroekonomickou stabilitu díky vhodné eh, reakční politice i díky mezinárodní podpoře eh, na žádost jordánských orgánů. Komise 6. Eh, září schválila návrh na posílení makroekonomické nebo makrofinanční podpory Jordánsko, eh, poskytnutí dalších půjček. Na základě dvou předchozích programů pomoci, eh, které byly velmi úspěšně prováděny, nová pomoc by měla pomoci Jordánsku posílit eh, svou pozici, stát se atraktivní pro půjčky, realizovat strukturální reformy, které jsou potřebné eh, pro obnovení růstu i ekonomiky. Eh, program je součástí širšího mezinárodního úsilí na podporu Jordánska. Samozřejmě, eh, tato pomoc je podmíněna strukturálními mm, reformami. A to bylo vyjádřeno v Memorandum of Understanding a e, bude také předmětem posouzení programu e, Mezinárodního měnového fondu. E, jde o stálý závazek EU pomoci Jordánsku, které čelí velmi složité ekonomické situaci v regionu, který je silně poznamenán velkými významy a velmi volatilním prostředím. Evropský parlament podpoří tento Eh, program a tím vysílá jasný signál, že Evropská unie plní své závazky a stále stojí bok po boku Jordánsku a lidem, kteří žijí v této zemi. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní zahajuji debatu. A eh, nejdříve tedy pan McAllister, předseda zahraničně politického výboru. Eh, pane předsedo, dámy pánové, kolegyně, kolegové, pane komisaři. Dovolte několik poznámek, jakožto předseda zahraničního výboru. Jak eh, jsme se dozvěděli od paní zpravodajky i pana komisaře, eh, Jordánsko má obrovské potíže, klesá hospodářský růst, zadlužení roste a narůstá také nezaměstnanost mezi mladými. E, přispělo k tomu mnoho okolností, poněvadž Jordánsko je sousedem Sýrie, sousedem Iráku, takže bylo přímo postiženo tím hrozným regionálním konfliktem. E, tato čísla jsme už dnes slyšeli. Zhruba 1,3 miliony Syřanů se nyní nacházejí v Jordánsku. A navzdory této obrovské zátěží pro stát a společnost eh, je střícnost vůči syrským migrantům v této zemi naprosto příkladná. Proto se snažíme eh, pomoci Jordánsku touto makrofinanční pomocí a doufám, že to jednomyslně schválíme. Eh, já budu začátkem v únoru v Jordánsku osobně a já skutečně souhlasím s tím, že Evropský parlament by měl podpořit návrh komise a pomoci našim partnerům, tedy eh, Jordánsku. Děkuji vám. Nyní pan Kostas Mavrides má slovo. He is not here. Není v sále, takže náš další řečník bude pan Jeremy Desel. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, jménem eh, skupiny Renew. Chci podpořit eh, tento návrh poskytnout třetí tranši eh, makrofinanční pomoci Jordánsku, protože si myslíme, že opravdu může pomoci podpořit tuto zemi v jejím úsilí čelit nestabilitě, kterou vytváří syrská vláda v daném regionu. Chceme také eh, připomenout při této příležitosti, že nám velice leží na srdci politika sousedství Evropské unie. Důležitá také pro stabilitu naší našeho území. E, náš podpora je naprostá z hlediska podstaty, nicméně e, myslíme, že je e, ovšem v rukách zpravodajky ze skupiny ID my, eh, kteří jsme v Rinu a kteří jsme plně oddáni evropské myšlence, chceme odmítnout euroskeptické destruktivní myšlenky, které šíří krajní pravice. Také odsuzujeme nedostatečnou konzistentnost, kterou projevuje eh, tato eh, politická tendence, když na jedné straně podporuje Bašára al Asáda a na druhé straně chce pomoci lidem, kteří jsou vlastně hlavními oběťmi tohoto politika. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Thierry Mariani. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejdříve, abych eh, eh, ocenil velkou kvalitu práce naší kolegyně Luizy Regimenty, která předložila svou zprávu před chvílí zcela přesně upřesňuje, jak eh, syrský konflikt velmi oslabil jordánskou eh, společnost. Eh, je tam již z dřívější doby velký počet palestinských občanů a Jordánsko je nejserióznější, jednou z nejserióznějších zemí z ekonomického hlediska v daném regionu. Aktivně pracuje na rozvíjení turistického průmyslu. Paní Regimenty také velmi správně potvrzuje růst, který byl umožněn díky podpoře, kterou Amman doposud dostává. Eh, jordánský král také byl eh, vzorně eh, zaujal pozici vůči křesťanům v daném regionu. Takže mezinárodní postoj vůči iráckým křesťanům a dalším, kteří utíkají před islámským státům, nyní mohou si znovu rekonstruovat svůj život. Půjčka, kterou chceme poskytnout Jordánsku, Eh, je velice důležitá, protože tato země nese velké, velkou tíži mezinárodního konfliktu, který nikdo nechce vyřešit. Hranice mezi Jordánskem a Syrií už je celé měsíce otevřená a eh, také syrští uprchlíci ještě neměli žádný plán eh, usídlení. Myslím, že máme příležitost přijmout strategickou politiku, která je velmi potřebná a samozřejmě my velmi podporujeme předloženou zprávu. Merci. Děkuji. Nyní v rámci Catch the Eye máme jednoho přihlášeného a je to pan Tudor Cinuraduro. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já jsem lékař z Rumunska pro naléhavou péči a velmi si vážím toho, že Tady Evropský parlament zvožil správné řešení, pomoc by neměla být politicky zabarvená, mělo bychom udělat všechno pro to, abychom podpořili Jordánsko a přestože zpravodajka patří k jedné určité politické skupině, tak to nevadí. Jordánsko tyto prostředky potřebuje, aby mohlo přežít a Evropský parlament musí ukázat, že jsme otevřeni našim partnerům kteří vyznávají evropské hodnoty, takže já budu pro tuto zprávu určitě hlasovat. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jen zdůraznit to, že Rada již potvrdila, že přijme stanovisko Evropského parlamentu pokud parlament eh, toto stanovisko přijme v prvním čtení, tak k tomu dojde okamžitě a tím pádem bude možné během čtyř měsíců od okamžiku, kdy komise s tímto návrhem přišla, tu pomoc eh, poskytnout. Je to velmi rychlé eh, rozhodnutí, je to v podstatě nástroj pro řešení krize a proto je to velmi relevantní a je to pro Jordánsku velmi naléhavé. Takže děkuji paní zpravodajce a celému parlamentu za tuto pomoc. Děkuji, paní zpravodajko, máte slovo. Vážení kolegové, já vám děkuji za vaše příspěvky, zejména kolegovi eh, lékařovi, i já jsem lékařka. Naléhavost této zprávy si vyžaduje hodnocení, které jde napříč politickými skupinami. Já jsem eh, ráda, že na výboru INTA tato zpráva byla přijata jednohlasně. Musíme si uvědomit, eh, že bude potřeba také schválit tuto zprávu eh, zítra na plenárním zasedání. Byla bych ráda, kdyby všichni k tomu přistupovali s otevřenou myslí při plném vědomí a svědomí a doufám, že ten výsledek hlasování bude kladný, protože eh, je potřeba k tomu přistupovat nezávisle na příslušnosti k politické skupině. Děkuji. Děkuji vám. Tím je debata ukončena. Hlasování proběhne zítra. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to jsou jednominutové proslovy. A přihlásila se mi jiné paní Bočkor. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, v posledních letech eh, eh, došlo ke změně legislativy na Ukrajině, což eh, vedlo také k omezení práv menšin. Zabývala se tím Benátská komise, učinila určitá doporučení a k tomu patří například eh, zrušení části eh, zákona, některých stanovení zákona eh, z dubna letošního roku. Zákonodárci byli vyzváni k tomu, aby předložili novou legislativu a Zatím eh, došlo tedy k odložení do doby, než bude schválen nový školský zákon. Eh, Ukrajina, já tedy doufám, že bude respektovat lidská a menšinová práva a mezinárodní dohody. Děkuji. Já eh, chci poděkovat ještě panu komisaři za dlouhou přítomnost dnes a byla to jeho premiéra v tomto parlamentu. Nyní pan Čuhodaru. vás, dále prošedíte. Děkuji vám, pane předsedo. Jde o e, velký e, výsledek e, pozitivní výsledek Evropské unie, a to je šengenský prostor. Rumunsko respektuje všechny požadavky a splňuje všechny požadavky pro začlenění do šengenského prostoru. A myslím, že je třeba naplnit doporučení Evropského eh, parlamentu a začlenit Rumunsko do šengenského prostoru. Eh, minulý předseda mm, řekl, že 8. Eh, června mm, už je to třeba udělat a uplynulo, uplynulo řada let od toho, co předseda Buzek toto doporučil. Já žádám komisi a žádám radu, aby Rumunsko mohlo stoupit do šengenského prostoru. Respektujeme všechny kritéria, všechny normy a je třeba to udělat co nejrychleji, aby Rumunsko mohlo patřit do tohoto evropského prostoru, neboť respektujeme stejné hodnoty. Děkuji. Mr. Benion. Děkuji a nyní pan Benion. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. 15. listopadu vypukly protesty v Iránu proti strojnásobení cen za zemní plyn. Režim tyto protesty potlačil, zablokoval 17. listopadu internet, aby se nešířily zprávy o rozsahu protestů a o brutálním potlačení. Podle Amnesty International více než 300 lidí přišlo o život a odhady jiných organizací hovoří o tom, že jich mohlo být až 1500. I OSN referovala o tom, že mezi zabitými byly ženy a děti. Bylo začených více než 7 tisíc občanů a já chci vyzvat Radu bezpečnosti a mezinárodní společenství, aby odsoudilo toto zabíjení a aby eh, byli propuštěni tyto vězni. Inter, svoboda internetu musí být eh, na, znovu nastolena, včetně lidských práv těch, kteří byli eh, zatčeni. Irán musí plnit své závazky podle mezinárodního práva, musí dodržovat svobodu vyjadřování a mírového zhromažďování. Děkuji. A teď pan Zemsrod. Yeah. Uh, the EU is in deep crisis and so am I. I have been... EU je v hluboké krizi a to pociťuji také. Uh, ne, jsem příliš potěšen tím, co tady vidím v posledních uh, měsících. Chtěl bych vám všem tady dát jasnou zpětnou vazbu Eh, opravdu to nedává smysl. Eh, na jedné straně eh, rozvíjíme naše vojenské síly, na druhé straně podporujeme mír. A já opravdu nevím. Za třetí, ztrácí se ten, to, to sdělení, které chceme šířit. Lidé věnují pozornost Eh, pokud se rating nezlepšuje, eh, celá věc bude zrušena. My musíme eh, těm, kdo nás naslouchají, nabídnout něco k podívané. A Já přicházím ze centra Evropy, Niko Semsrod. Pane kolego, já bych vám chtěl sdělit, že bych vás prosil, abyste si do budoucna sejmul pokrývku hlavy, poněvadž toto není důstojné dostatečně pro tento parlament. A nyní paní Pirbakas. Pirbakas. Vážení kolegové, dnes večer jsem vás chtěla upozornit na jeden skandál, který dopadl na zdraví mnoha Evropanů eh, v zámoří, v Antilách článek 168 o fungování Evropské unie eh, hovoří o tom, že je třeba mít vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. A já žádám, jakožto poslankyně za zámoří, podporu, pomoc od Evropské unie, abychom pomohli mým antilským spoluobčanům, kteří utrpěli eh, přímé či nepřímé eh, škody následkem klordefonu. Používání této látky zodpovídá za mnohé zdravotní problémy, i když e, vládní kruhy ve Francii věděli, že to se dali, jsou takové škodlivé vlivy. Přitom se tato látka stále používala od roku 1972 e, až do roku 1983 se stále používala na antilách. Eh, dámy a pánové, zdraví každého Evropana přece musí být naším společným cílem a proto je třeba eh, myslet na oběti na Antilách. Děkuji. Pan Terč. Ja, buenas, buenas tardes. Eh, dobrý večer a děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat britskému mm, národu za svou moudrost s konzervativní stranou Spojeného království jsme sdíleli stejnou eh, politickou skupinu. Já myslím, že eh, touha po svobodě britského lidu je velice zapotřebí a měla by být pocítěna i proto, abychom reformovali Evropskou unii. Právě proto, že je tady jasná znalost toho, co je správné eh, i z historického hlediska. Pro nás je právě tato situace velkou příležitostí. Komise i celý parlament si musí důkladně celou situaci promyslet eh, tak jak to vyplynulo z rozhodnutí eh, v referendu ve Spojeném království. Jsou tady velmi závažné důvody, které k tomu vedly. A eh, dnes celá Evropská unie má velkou příležitost Eh, zabránit tomu, aby další země následovaly příklad Spojeného království, protože tyto země se v Evropské unii cítí stále méně a méně příjemně. Eh, vypnutý mikrofon. Eh, tak Je tedy třeba myslet na to, aby se subsidiarita vrátila zpět do rukou lidu. Mikrofon se stále eh, po chvilkách vypíná. Pane kolego, je otázkou férovosti držovat eh, čas. Eh, nyní paní Konečná. Pane předsedající, vážený pane komisaři,

je situace v oblasti lidských práv Iránu po celostátních protestech, které vypukly 15. listopadu a rozšířily se asi do více než 100 měst. Máme eh, velké obavy ze zabíjení v Iránu. Hovoří se o 1500 obětech, 7000 zatčených. Iránská opozice zveřejnila jména těch, kteří byli zabiti, mezi nimi i ženy a děti. Například Nikta, které bylo 14 na tomto obrázku. A já chci vyzvat Evropskou unii a OSN, aby vyslali zjišťující misi do Iránu co nejrychleji. you. Děkuji, pan eh, Garcia del Blanco. Děkuji vám. Zhruba 400 eh, tisíc lidí žije na ulicích, například mé zemi, a není to jen dočasná situace. Eh, někteří jsou dokonce tři roky již na ulici jako bezdomovci. Eh, to je velice složitá lidská situace, velmi zranitelná situace a eh, je to opravdu v rozporu s pojmem občanství, který si sami definujeme. Dámy a pánové, musíme o tomto hovořit i zde v parlamentu v Bruselu. Hambíme se za to, že taková situace existuje. Musíme něco udělat s touto situací. Také již bylo řečeno, že je tady sociální pilíř eh, v Evropské unii, který musíme přece k tomuto také využít, věnovat se eh, této otázce, konat eh, konat přímo, formulovat doporučení pro členské státy, pro regionální i místní samozprávy, ale v každém případě musíme konat. Thank you, Frau Prof. Děkuji, paní Brophy. Děkuji, pane předsedo. Toto je pravděpodobně moje poslední příležitost tady eh, vystoupit jménem severozápadní Anglie. Já jsem neviděla, že by tam bylo moje jméno na plátně. Můžu začít znovu? Můžete, říká pan předseda. Vzhledem tomu, že tady pravděpodobně hovořím naposledy jménem eh, severozápadu Anglie, chci vyjádřit své poděkování Evropské unii za to, že eh, nás chránila, když nás nechránila naše vláda, eh, abychom mohli rozhodovat o naší budoucnosti. Poskytlovali jste nám eh, okno do světa, podpořili jste naše životní prostředí, naše lékaře, zavedli jste přísné ekologické limity, bránili jste nás v globálním měřítku a co je nejdůležitější, Věřili jste eh, v náš region a my jsme eh, za to velmi vděční. Toto ale není úplný konec. Severozápad Anglie pořád věří v otevřenost eh, ve spolupráci s našimi sousedy a mám zlomené srdce, že odtud musíme odejít. Děkuji. Pan Francisco Guerrero. No Děkuji vám, pane předsedo. 10. prosince Eh, tohoto roku byl vyhnán aktivista pro lidská práva portugalského původu eh, ze západní Sahary. Eh, je to, to rozhodnutí marockých orgánů. Je to tedy evropský, evropská občanka, která respektovala všechny, všechna pravidla, měla náležitý pás a všecko, měla i zpáteční letenku a během návštěvy bylo zcela jasné, že eh, navštívě mm, politické eh, vězně. Izabel Juez byla vyhlášena persona non grata eh, marockým my úřady. Byl jí zabaven mobilní telefon, byl jí zabaven mm, počítač nebo laptop a byla vyhoštěna, násilně vyhoštěna. Já žádám, aby toto konání Marockého království vůči eh, aktivistům za lidská práva v západní Sahaře byla ukončena, abychom přijali nějaké opatření proti této zemi. Děkuji paní Kristýn Anderson. Já, vielen Dank. Děkuji. Vánoce stojí před dveřmi, je to svátek lásky a já jsem chtěla využít tuto příležitost, abych všem popřála hezké vánoční svátky a velmi zdravý a šťastný a úspěšný nový rok, ale tento rok moje zvláštní vánoční přání se týká Britů, nebo jde na adresu Britů, za to, že nám ukázali cestu z této evropské tyranie. A následuje písnička. I wish you a merry Brexit, may you finally be free. I applaud the British people. Tleskám britskému lidu. Thank you. A další řečník, pan Rádon Kanek. Благодаря, господин Děkuji vám, pane předsedo. Otázka zní, můžeme začít eh, férový přechod, pokud žádná férovost není. Dneska je jedno bulharské město bez vody a více než 130 tisíc lidí bude prožívat Vánoce bez pitné vody. Pitná voda to je přece právo každého občana, jenomže u nás je voda Eh, používána pro průmyslové potřeby. Toto je skutečně úžasný případ politické korupce. Současně s tím máme eh, státního zástupce, který si nikdy netroufl eh, poukázat do vysokých sfér politiky. A nyní máme v komisi bulharského zástupce, bulharského komisaře, který má potírat korupci. Já ovšem nejsem si jist, eh, jestli eh, státní zástupce v Bulharsku bude něco platit. Děkuji, pane předsedo. Eh, v Mursii ve Španělsku, kde je region zvaný Mar Menor, vznikla laguna, která v říjnu Eh, vlastně eh, ukázala, že tam byly tři tuny mrtvých ryb. Zahynuly tam ryby. Ukázalo se, že eh, to nebylo tím, že by se prudce ochladila voda. Došlo totiž k tomu, že velmi intenzivní zemědělská produkce Eh, a také celá politika za posledních 40 let konzervativní vlády vedla k tomu, že se eh, voda v laguně otrávila. Nyní musíme tuto vodu vyčistit a španělští socialisté žádají od Evropské komise podporu, eh, aby pomohla najít řešení pro záchranu této přírody. To je konkrétní případ, který je třeba vyřešit a aby také v Mar Menor rybáři ve Španělsku dostali určitou podporu. Thank you. Až Spojené království odejde z Evropské unie, eh, zbytek členských států nebude mít žádnou univerzitu v těch 30 nejlepších na světě, takže z pohledu Evropské unie investice do Horizontu 2020 by měly jít eh, do toho, aby eh, všechny zúčastněné strany v Evropské unii investovaly do eh, špičkových technologií a digitalizace. Hovoříme tady eh, o bezuhlíkové ekonomice, ale vlastně nemáme kapacitu to udělat, protože nemáme dostatečně kapacitní univerzity a to může brzdit další rozvoj hospodářství v Evropské unii a v eurozóně, takže musíme stimulovat eh, investice do univerzit. Univerzity musí zlepšit své čerpání prostředků z programu Horizon 2020. Musíme se postarat o to, abychom měli kapacity do toho investovat do eh, výzkumu. To zatím nemáme, protože pakt růstu a stability to neumožňuje. Musíme inovace více podpořit a to začíná právě na univerzitách. Papa tak. Děkuji, pan Papadakis má slovo. Tady zaznívají stále sliby z Turecka, ale to neukončilo e, agresivitu Turecka. Jak to dokazuje? E, také dohoda mezi Tureckem a Líbií. Naopak, Eh, dohadování o celé otázce eh, uprchlíků, prodej zbraní do Turecka, eh, například i od Německa a také slova o tom, že jde o strategického spojence Evropy. To všecko věci dále zhoršuje. Tady vlastně vidíme, že sehráváme jakousi úlohu Ponce Pilata. Ehm, klima, které vládne, euforické klima, to všechno je velice nebezpečné rozhodnutí na to o e, spoluřízení e, ve východním středozemním moři a v Egejském moři. To všechno ještě může zvýšit napětí e, zájmy. Lidi jdou proti tomu, jaké jsou zájmy velkých skupin. Lidé se musí povstat a bojovat proti zahraničním základnám, proti buržovazii, aby mohli si sami vládnout. Děkuji, pane předsedající eh, Já bych se ráda zamyslela stručně nad tím Evropským Green Dealem a eh, roli, eh, kterou tady bude sehrávat. Zelený plán, zelená, zelený pakt bude klíčový pro budoucnost Evropy v době lesních požárů, růst rostoucích hladin moří a podobně. V Chorvatsku eh, jsme zaznamenali nejvyšší úroveň mořské hladiny v posledním století, za poslední století a také jsme zaznamenali jeden z největších eh, eh, lesních požárů. Chorvatsko má více než tisíc ostrovů a na těchto ostrovech bylo rozhodnuto, že eh, se nebudou používat plasty ani v životním prostředí, ani v domech. Toto je eh, příkladné. Jak říkal pan Kimon, my jsme poslední generace Eh, která může zvrátit vývoj klimatu, který by byl také koncem naší civilizace. Děkuji vám, pane předsedo. Minulý eh, týden Eh, došlo k prvnímu eh, parlamentnímu schromáždění mezi Evropou a Latinskou Amerikou v Panamě 12. a 13. Eh, prosince. Já jsem měl tu čest, že jsem tomu spolu předsedal. Šlo o velice zajímavé setkání, velmi důležité setkání, důležité pro daný region a mm, my všichni Evropané jsme tam chtěli jasně vyslat signál, že podporujeme e, pozitivní síly a že chceme, aby tady vznikl rámec pro strategické partnerství, ve kterých chceme dalších pět let e, mm, realizovat celou řadu věcí na podporu e, příslušných zemí. Chceme bojovat proti velké nerovnosti, která v daném regionu vládne. Chceme také pomáhat i v sociální oblasti a chceme, aby to působilo spevněním místní demokracie. Vyslali jsme zcela jasný signál. Chceme, aby existovaly e, setkání na nejvyšší úrovni mezi e, daným regionem a Evropou na úrovni předsedů vlády. Grazie. Děkuji. Pan Polak. Děkuji za slovo. Ak by Hitler vyhrál... Děkuji za slovo. Kdyby Hitler vyhrál válku, tak já bych tady neseděl. V tomto sále sedí poslanci, kteří Hitlera obdivují. Jsou to lidé, kteří nás rozdělují podle toho, jak vypadáme, ne podle toho, jak jednáme, rozdělují nás podle předsudků a ne podle skutku. Během druhé války kvůli této ideologii zahynulo, zahynulo desítky milionů lidí. Někteří tomu věřili. U nás eh, na Slovensku ještě před několika lety chodili v nacistických uniformách, ale teď už eh, je převlékli, sedí v parlamentu a zaštiťují se Ježíšem Kristem, hlásají nenávist a zneužívají k tomu křesťanskou víru, jen aby se lidem zalíbili to, ale eh, nemá nic společného eh, s láskou. Extremismus je na vzestupu, nemůžeme opakovat chyby našich předků, kteří mlčeli za nástupu nacismu, musíme se z historie poučit Nikdo nemá jistotu, že se ho nacismus netýká. Musíme také ctít oběti fašismu. Děkuji paní Rodriguez Pinheiro. Gracias, president. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děk, pane komisaři. Eh, mnohokrát eh, jsme na tomto plenárním zasedání měli příležitost odsoudit diskriminační, negativní postoje letecké společnosti Ryanair. V tomto případě je to, bylo, eh, to byl případ, že jedné mladé eh, ženě z Valencie eh, neumožnili vlastně cestovat. Ona, je, ona musí používat vozík, protože nemůže chodit a oni prostě odmítli Ehm, tento vozík. Řekla, že, řekla tedy Ryanair řekla, že nemá právo takto cestovat a nechali ji prostě tam. Ehm, přitom právě ten vozíček, ta kola toho vozíčku, to, jsou, to je náhrada jejich nohou. Ona se jinak pohybovat nemůže. Takže já kladu otázku, co ještě se musí stát? Co ještě eh, musí Ryanair udělal, udělat, aby se jasně řeklo, že porušuje práva eh, Evropanů? Co ještě musí se stát eh, cestujícím v Ryanairu, aby komise konala. Pane komisaři, prosím, eh, zajímejte se o to, udělejte něco, aby toto byl poslední případ. Frau Děkuji, paní čekardy má slovo. V celé Evropě Existuje systém označování potravin Nutriscore, který <clears throat> označuje eh, produkty, které jsou zdravé, které jsou například mají málo tuku, málo cukru. A tato eh, klasifikace postihuje toskánský pršut nebo eh, parmazán. Je to systém, který je matoucí pro spotřebitele, protože je indoktrinuje a chce je nasměrovat k produktům, které vlastně vůbec eh, zdravé nejsou. Potřebovali naše babičky Nutriscore, potřebovali nějaký semafor na etiketách, aby věděli, co mají dát do polévky eh, eh, uměli dobře vyhodnotit zdravou středomorskou kuchyni a e, nepotřebovali, aby jim to někdo e, říkal. My chceme bránit naše produkty, které jsou made in Italy. Děkuji vám, pan uh, e, Pesson. Na rozdíl od liberálních demokratů a liberistů by neměla Evropa skrývat hlavu v písku Eh, ohledně eh, britských voleb to není eh, výsledek těch, kteří odpírají klimatické změny, nebo to není výsledek práce Putina, Trumpa nebo mimozemšťanů. Prakticky vždycky, když Evropská unie mohla nabídnout víc a být štědřejší, tak nabídla méně všem britským premiérům, kteří předcházeli. A výsledek eh, je ten, že pátá největší ekonomika světa a stálý člen Rady bezpečnosti a zakladající člen Rady Evropy odchází. Eh, francouzští, skandinávští a němečtí jeden poplatníci teď budou muset vynahradit eh, příjmy z Británie. Premiér Johnson se těší na fantastickou dohodu s Evropskou unii, ale Evropská unie mu zase chce nabídnout méně méně obchodu, méně samoučení. Měli bychom eh, se poučit z Brexitu. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom se drželi volného obchodu, takže buďte štědřejší, nabídněte také lepší podmínky našim eh, voličům a my eh, budeme s vámi spolupracovat a doufejme, že budeme všichni bohatší a šťastnější. Pane kolego, Eh, chtěl bych jenom pro pořádek říct, že jistě víte, že eh, ten postup má tři eh, fáze. Jednak je ta dohoda, pak jsou tedy ta přechodová období a pak tedy ta třetí část a o, ty se, o těch se musí jednat. Nyní paní Joveva. Přímo uprostřed Evropy Eh, máme velkou ostudu. Nevíte, co mám na mysli, poněvadž takový případů je víc. Tentokrát hovořím o Vůčaku. Toto je uprchlický tábor v Bosně a Hercegovině a byla to opravdu velká eh, ostuda. Eh, můžeme být rádi, že tento tábor byl eh, Eh, zrušen a lidé přemístěni jinam. Ale to není konec migrační krize. My potřebujeme společnou dohodu, společnou migrační a asilovou politiku, eh, která bude doprovázena skutečným řešením problémů v zemí původu. Proč? Protože eh, kdyby se to opět zametlo bez dohody, bylo by to skutečně velká ostuda, největší ostuda uprostřed Evropy. Děkuji pan Tomislav Sokol. Děkuji, pane předsedo. Rakovina patří k těm největším problémům zdravotnictví v Evropě i ve celém, v celém světě. V Evropě téměř 2 miliony lidí ročně umírají na rakovinu a 40 by mohlo žít dál, kdyby ovšem bylo přijato dostatek eh, příslušných opatření. A tady musím poukázat eh, na práva podle evropských eh, dohod. V současné době Evropská unie má řadu finančních a regulačních nástrojů na boj proti rakovině, například lepší implementace směrnic, případně přeshraniční zdravotních služeb, program Horizont a také kohezní politika, která umožňuje zlepšovat infrastrukturu v oblasti zdravotnictví. Evropská unie tedy má nástroje na boj proti rakovině, je zde také politická vůle v komisi a v parlamentu a myslím, že bychom se měli více snažit o dosahování výsledků. Ukažme, že Evropská unie není byrokratické monstrum, ale je tady pro občany. Nyní pan Christian Tereš. Děkuji vám, pane předsedo. Mechanismus spolupráce a ověřování eh, byl spuštěn v roce 2006, ještě dříve než Rumunsko a Bulharsko vstoupili do EU. Eh, ten mechanismus byl jakýmsi systémem analýzy a ověřování eh, justice v těchto dvou zemích, aby se ověřilo, že až tyto dvě země vstoupí do EU, že budou na stejné úrovni demokracie a právního státu jako ostatní země EU. My bohužel v případě Rumunska musíme konstatovat, že v posledních letech tento mechanismus spolupráce a ověřování byl přeměněn nikoli na odborný, nýbrž na politický nástroj. A v posledních letech zpráva o Rumunsku obsahuje chyby, které vedly k negativním eh, reakcím eh, rumunských eh, soudců. Jsou tam kvantitativní a kvalitativní aspekty ve zprávě, kterou vypracovala Evropská komise, kde se popírá Eh, popírají eh, rozhodnutí Rumunského ústavního soudu. Já tedy vyzývám Evropskou komisi, aby přeskoumala způsob, jakým eh, tento, tato zpráva posuzuje justici v naší zemi. Děkuji. Děkuji. Tím jsme ukončili také tento bod na programu jednání. Příští zasedání se odehraje zítra v úterý od 9. hodiny dopoledne. Program jednání byl zveřejněn na stránkách Evropského parlamentu. Pro dnešek končím zasedání a přeji vám příjemný večer.